Mes chers collègues, euh, je vous propose d'ouvrir la séance. Vážení kolegové, navrhuji vám, že bychom mohli začít. Obvykle začínáme v 9 hodin a teď jsme nezačali úplně přesně, ale víme, že je to obtížné období, probíhají trialogy, probíhají dohadovací řízení, takže za několik vteřin přijde pan komisař Levandovský, takže bychom mohli zahájit svoje jednání. První bod přijetí programu jednání. Máte to před očima. Já vám navrhuji několik drobných změn na základě žádosti pana zpravodaje se body 13, 14. To se stahuje z programu, ještě to není připravené. Bod 5, ten je velmi důležitý. Ten budeme probírat hned po prohlášení předsedy, až tady bude pan komisář. Já jsem si přál a koordinátoři si přáli, aby pan komisář přišel nám představit v podstatě budget review, což už učinil hm, také na plenárním zasedání, tak jak si v hrubých rysech, ale bylo by dobré kdyby nám mohl uvést některá upřesnění a odpovědět také na otázky členů výboru, protože samozřejmě tento dokument je zajímavý i pro jednání o rozpočtu pro rok 2011. Pokud je o rozpočet 2011, máme také diskusi mezi námi pod bodem 4. Tato diskuse proběhne dnes odpoledne mezi 15. a 16. hodinou in camera takže to upřesňuji zejména pro ty osobnosti, které nám prokázali tu čest, že se mezi nás dostavili. Mezi třetí a čtvrtou hodinou dnes odpoledne tedy budeme jednat za zavřenými dveřmi. Potom bod 26 a 27, které se týkají rozpočtu parlamentu a politiky z hlediska budov, zprávy budov. To budeme probírat od 16.30 do 17 a bude tady s námi generální tajemník. Dobrý den, vítám vás, posaďte se. Posaďte se, prosím, právě jsme začali, schvalujeme program jednání, čili body 26, 27 probereme současně v 16.30 do 17 hodin na to máme půl hodinky za přítomnosti pana generálního tajemníka a teď jsem také byl informován o tom, říkala mi komise, že existuje žádost o naléhavé projednání nějakého finančního převodu pod číslem 53. Jedná se o oběti záplav v Pakistánu. Takže Eh, dostanete dokument týkající se tedy ten, této žádosti o bankovní převod a samozřejmě k tomu máme tedy ještě doporučení našeho zpravodaje a budeme moci tedy tento dokument vzít na vědomí. Jedná se o velmi naléhavou věc. Pardon, já jsem říkal 53, ale je to číslo 54, říká pan předseda. A potom Máme také na programu jednání jeden bod, který přednese pan Böge, který právě přichází. Vidíte, jak jsou věci dobře zorganizovány. A to se bude týkat jednání ITER a Lisabonského balíčku v souvislosti s projednáváním rozpočtu jako celku, čili dnes odpoledne 15 hodin se Sidoní a Helgou si uděláme přehled o stavu jednání a pan Böge nám potom přesněji tedy uvede, jak vypadá celá tedy tato záležitost ITER a legislativní balíček Lisabonský. Čili to je tedy tomu, co jde eh, o to, co jsem chtěl říci já. Máte dostatečné materiály o jazykových mutacích. Máme tady tedy také web streaming, ehm, červený bod, který zůstává rozsvícený a jsme u bodu 3, pardon, tedy body 2 a 3, týkající se návrhu společných misí s výborem pro rozpočet počtovou kontrolu v Chorvatsku, k tomu se nemusím už vracet. Čili bod 3, schválení, ne, pardon, ještě se omlouvám, říká pan předseda, někdo se hlásí, prosím, Geran. Ano, mám krátkou poznámku k té společné eh, delegaci do Chorvatska, protože ta zpráva je teď eh, velice eh, silně eh, ovlivněna negativními názory výboru pro rozpočtovou kontrolu a já bych chtěla, aby to bylo vyvážené, protože v Chorvatsku je celá řada pozitivních faktorů, které by měly být rovněž, rovněž zmíněny. Děkuji, vážený kolego. Ano, já osobně jsem měl obdobný pocit a to je také důvod, proč oproti tomu, co se píše v Kobu News, Kobu News se tento dokument zatím nerozdal. Chceme ho eh, doplnit, eh, upravit, aby eh, zohlednil i ty aspekty, které jste zmínil a děkuji vám za váš příspěvek. Třetí bod na pořadu jednání je tedy schválení zápisu z předchozí schůze. Tady tedy nic nemáme. Pětka eh, rozpočet a přeskum. Děkuji, vážený kolego, že jste eh, přijal naše pozvání v době, kdy máme všichni velmi bohatý program a hodně práce. Eh, vy osobně jste již na plenárním zasedání představil tento dokument, který tedy byl zveřejněn a my jsme měli e, možnost se s ním seznámit v písemné podobě a já myslím, že by asi bylo dnes užitečné, kdybyste nám e, připomněl ducha tohoto dokumentu, e, ty hlavní směry, hlavní nové prvky, tak aby kolegyně a kolegové mohli reagovat, případně vám klást dotazy aby e, také my jako výbor e, rozpočtový jsme měli jasnější představu o tom, do jaké míry tyto návrhy mohou e, tedy inspirovat diskuzi o, která probíhá o rozpočtu na budoucí rok a následně tedy na roky budoucí ve světle nových finančních výhledů. Takže, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Máme mnoho příležitostí se setkávat a diskutovat v tomto měsíci. A dnes tedy jde o určité úsilí e, oddělit e, přeskum rozpočtu od toho postupu, který již byl zahájen a který vlastně e, dláždí cestu k novému sdělení na nadcházející dobu. Takže teď je vlastně taková kritick, takový kritický moment dohodovací řízení a jistě by parlament by chtěl E, tedy spojit e, oba ty e, hlavní, obě ty hlavní témata, ale my teď máme na starosti tedy přeskum rozpočtu. Mandát komise byl jasný v tom smyslu, že bychom měli začít tedy s příjmovou i výdajovou stránkou paralelně na druhé straně došlo k celé řadě konzultací, bylo více jak 300 příspěvků a parlament byl v celém eh, postupu velice přís, eh, přítomen. Pan předseda Lamasur osobně otevřel otázku příjmové stránky vlastních zdrojů a eh, to skutečně nakonec se stalo předmětem analýzy v přeskumu rozpočtu a to také vyprovokovalo celou řadu reakcí ohledně eh, eura. My jsme skutečně v eh, specifickém kontextu eh, v této době, protože si nemyslím, že situace se dá srovnávat s předchozí dobou. Na jedné straně tady máme Lisabonskou smlouvu a nové, nové věci z ní vyplývající, na druhé straně velké výzvy, je třeba tedy společných odpovědí, to jistě, a zároveň je tady také určitá snaha po šetření, po úsporných úsporných opatřeních tyto věci nikdy nebyly tak výrazné jako e, nyní a to nepochybně bude mít také e, vliv na další rozvoj. E, tak jak se tedy bude Eh, bude odvíjet eh, vývoj v situaci soudržnosti a CEP a pak je tady ještě otázka rozšíření, tý, konkrétně tedy Chorvatska, eh, takže jak to vypadá s Chorvatskem a jeho případným členstvím, ale nejde jenom o Chorvatsko. Takže skutečně hovořím o tom, protože se nacházíme ve velmi mimořádném kontextu. A hlavní část e, přeskumu rozpočtu e, tedy zabývá tím, jak propojit e, rozpočtové principy s tímto novým přístupem. Ale pak jsou tady určité lekce. Ty lekce jsou velmi jasné Eh, je tady eh, tedy otázka Lisabonského balíčku a myslím si, že je vždycky opravdu dobré, eh, aby ti, kteří z rozpočtu těží, kdo jsou tedy těmi kteří e, z něj přijímají, tak aby mohli dostatečně předvídat situaci, aby si mohli věci naplánovat, e, naplánovat si projekty a e, plány. Takže tady je jasně třeba definovat minimální úroveň flexibility. Takže Eh, jsou tady nové vývojové trendy, eh, to znamená, že rozpočet je víc a víc propojen s hospodářským vládnutím Evropské unie. To jsou věci, které nebyly tak výrazné v době, kdy jsme rozpočet na tento rok eh, sestavovali. Takže tady je vlastně teď takový určitý stálý mechanismus zajišťující hospodářské vládnutí Unie. A pak je tady ještě další věc, Eh, jedná se o určitou práci, eh, která probíhá. Rozpočet vlastně bude také nástrojem hospodářské disciplíny eh, země, které se nebudou držet pravidel z paktu růstu a stability a samozřejmě budou v hledáčku. A je tady také samozřejmě ten princip cukru a byče, na ten nesmíme zapomínat. Snažíme se tedy i v rámci těch omezení, které jsou, eh, rozvinout kapacitu eh, rozpočtu, e, který neroste tak rychle jako národní rozpočty, ale e, roste o 2,5 e, Máme tady k dispozici určité finanční nástroje a ty jsou pak předmětem toho, té technické přílohy, na kterou pracovala pracovní skupina komisař, komisařů a pak samozřejmě je tady ta tříleta, ten tříletý přeskum finančních nástrojů a e, další e, téma jsou euroobligace tak jak o nich již hovořil předseda Barroso ve svém e, projevu o stavu Unie zde v parlamentu. Takže jsou tady určité nové vývojové trendy. Můžeme e, tedy e, vyvodit určité lekce, jak tedy propojit rozpočet s tou určitě do jisté míry menší flexibilitou, se strategií 2020. To vše je součástí toho, co musíme učinit a e, máme možnost o těchto věcech diskutovat e, nepochybně i dnes. Jde totiž o to, do jaké míry si můžeme dovolit e, přeskum lisabonského typu bez právního základu, anebo zdali je lépe jít cestou těch ročních přizpůsobení a co e, také je zdrojem velkého zájmu od samého počátku, je <clears throat> ten oddíl o vlastních zdrojích. Tady je vlastně e, šest e, kandidátů, nikdo není dokonalý na tomto seznamu, který je předložen. Nechali jsme si vypracovat celou řadu studií, než jsme představili tento zúžený seznam a e, také e, vlastně jsme zohlednili jasnou žádost celé řady e, členských států v tom smyslu, že by chtěli z, z důvodu konsolidace národních finančních zdrojů snížit příspěvky do unijního rozpočtu. Takže Eh, ne vždy jsou potom po těch neformálních žádostech tohoto typu ty věci oficiálně potvrzeny z těch eh, stejných eh, hlavních měst, ale je to evidentně určité téma. Rozpočtoví odborníci si někdy stěžovali na to, že se e, některé věci dostávají vlastně e, z komise e, podloudně, že, že unikají ty informace. Tentokrát ovšem tomu tak nebylo. Tentokrát skutečně nikdo mimo komisi netušil, co se bude předkládat. Ale to, co proniklo, je určitý dobrý odkaz, když už hovoříme tedy o podstatě toho přeskamu. Například u soudržnosti. Jednala se o centralizaci politiky soudržnosti. soudržnost byla vnímána jako do jisté míry přerozdělování pro e, chudší části Evropy. Teď máme naprosto odlišnou vizi e, politiky soudržnosti, která má být politikou rozvoje a má se rovněž zabývat e, otázkami rozvoje západní Evropy, velkých aglomeračních celků a má probíhat probíhat na eh, více úrovních eh, a ne eh, centralizovaným způsobem. A je tady takový určitá, určitý náznak toho, že bychom v tomto směru vlastně měli pokračovat tak trochu E, se zdroji ze zemědělské politiky dochází e, tady k jasné e, a výrazné evoluci. V počátku 80. let šlo do zemědělství nějakých 80%, teď je to sotva 40% unijního rozpočtu a jde tedy také o financování ambicí Evropské unie na globální úrovni. Je tady služba pro vnější činnost, takže toto je víc než zapotřebí. A pak e, samozřejmě jsou tady další témata, inovace, konkurenceschopnost a e, veřejné finance jsou v tomto nějakým způsobem také zapojeny. Jde nám o prosazování inovace a konkurenceschopnosti. Máme několik možností, několik variant, které jsme předložili. E, je tady ta délka finančních výhledů 2x5, a uprostřed potom skutečnou povinnou, <clears throat> skutečný povinný přeskum a pak také určité rezervy, které je třeba mít a e, pak je tady také e, otázka, jak máme vlastně e, ten rozpočet strukturovat, zdali si máme ta záhaví, ty hlavní kapitoly stanovit podle hlavních cílů, které Unie před sebou má. Ale to všechno už se opravdu týká přeskumu rozpočtu. Prosím, vnímejte ten dokument společně s tou technickou částí, s tou technickou přílohou a vím, že kolega Salvatore Gariga vždycky říká, že finanční dokumenty musí být doplněny e, o čísla, o finanční údaje, což je v té příloze přítomno. Musíme to vnímat tedy v celistvosti a opakuji, měli jsme, máme a budeme mít jistě i další příležitosti diskutovat o těchto věcech také bilaterálně. Výborně, děkuji pane komisaři. Mám tady několik žádostí o slovo. Začne pan Salvador Gariga který předpokládám si chce vzít slovo jako koordinátor EPP a také zpravodaj v tomto výboru. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jak to mám správně tedy pojmout, abych odpověděl panu komisaři, z kterého úhlu pohledu vzhledem ke, svých, ke svým funkcím tak mám učinit. Nedávno tedy jsme eh, vystupovali před Šurovou komisí, abychom odpovídali na otázky kolegů. To jednání bylo velmi zajímavé a konstruktivní. Týkalo se to právě přeskumu rozpočtu a já bych rád se pokusil nepromíchávat otázky rozpočtu 2011 celkovou vizí budoucnosti. budeme hovořit o hlavních bodech, které ještě nebyly dostatečně objasněny eh, při tom jednání eh, ŠUR. Myslím si, že skutečně se tady objasnily určité věci, které budou řečeny na dalších jednáních eh, této komise a také tedy výboru pro rozpočet. V podstatě jsme říkali, že budoucí finanční perspektivy budou založeny na té strategii 2020 a také na hlavních směrech pro růst, které jsme si vytkli. Ale také jsme říkali, když jsme analyzovali jednotlivá čísla, která nám poskytl pan komisař, říkali jsme Sidonii a připomínali jsme různé tedy klíčové projekty, které byly začleněny do rozpočtu v roce 2011 a říkali jsme, že pokud jde tedy o rozpočet společenství, to, co se týká 43, skutečně bylo tedy zohledněno a že je třeba jít dále. Evropská komise musí lépe vysvětlit ideální eh, strukturu, ideální podobu tedy nových finančních vyhlídek, které jistě budou zjednodušeny. Bude tam méně cílů, ale bude to podstatě pokrývat širší pole než to, co je teď obsaženo ve strategii 2020. A potom, pane komisaři, až tedy si projdeme ty otázky týkající se přeskumu rozpočtu i jednotlivé přílohy, což tedy už činíme velmi dopodrobna, vidíme, že je tam velmi málo informací o zjednodušeném postupu při výkonu rozpočtu a přitom to je jedna z věcí, které jsou zcela zásadní, pokud chceme zlepšit provádění rozpočtu do budoucích let. Máme tady určité informace od vás říkáte, že absorpční kapacita nebo schopnost tedy místních a regionálních orgánů využívat programu společenství bude skutečně jedna ze zásadních věcí pro to, aby tedy tyto programy skutečně mohly být financovány. Nicméně Evropská komise by měla ještě své stanovisko vyjádřit podrobněji, pregnantněji. A ještě další otázky, které nás zaujaly a ke kterým bych se chtěl vrátit zde na půdě výboru pro rozpočet, je to, co bychom chtěli získat z hlediska finančních výhledů v rámci strategie 2020. Je to v podstatě Lisabonská strategie, ovšem se plně zapojeným rozpočtem. Budou zde ovšem existovat mechanismy, které umožní tyto věci opravdu provádět. Jakožto komisář budete zajišťovat vlastně monitorování národních reformních programů a to bude v podstatě tedy tento, tento půlrok evropský, kdy se provádí vyhodnocení a kdy tedy komise bude se těmito věcmi zabývat do větší hloubky. Protože pokud nebudeme mít povinné monitorování, pokud nebude povinné schvalování ze strany Evropské komise, pokud jde o způsob, jakým budou provádět jednotlivé členské státy národní reformní programy, pak strategie 2020 bude nutně tedy omezena ve své schopnosti působení. A vzhledem k tomu, že budeme zpracovávat nové finanční výhledy na základě této strategie, pak bychom si nepřáli, aby tato struktura měla jaksi v sobě již určité vrozené vady. A proto, pane komisaři, bychom si přáli, abyste nám tyto věci lépe osvětlil abychom věděli, jak hodláte zapojit národní reformní programy do tohoto hodnocení komise. Ano, mám tady několik řečníků a poprosil bych vás, abyste skutečně byli co nejstručnější, protože pan komisař nám nemůže věnovat příliš mnoho času. Pan James Seles. Uh, Velice děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsme velice rádi, že jste k nám zavítal a jsme velice rádi, že máme příležitost vyměnit si s vámi názory, které se týkají přeskumu rozpočtu. Myslím si, že ať už se nám to líbí nebo ne, tak to také souvisí eh, s postojem komise. A chtěl bych si k tomu tedy vyjádřit několika komentáři. Za prvé, vypadá to dost podivné, že v tom přeskumu jste zatím neproběhl, jste zatím eh, neudělali žádný přeskum údajů, které by se týkaly období 2012 až 2013. Já bych očekával, že to bude právě hlavní účel tohoto přeskumu. A vychází to i z rozhodnutí, která jsme udělali v druhé polovině 90. letech. Chtěli jsme přeskum, tehdy žádný nebyl a dnes tedy máme přeskum, ale není to žádný přeskum konkrétních čísel. Myslím si, že je to trošku zvláštní. Za druhé, také si myslím, že je trochu divné, když se dívám tedy na tu, na, ty, na tu budoucnost, že zde nejsou žádné analýzy těch stávajících probíhajících programů. Není jsou zde informace, které by ty se týkaly těch eh, nákladů, které by se týkaly třeba zprávy Evropského účetního dvora, nejsou zde žádné zprávy o různých prohlášeních o věrohodnosti. Pane komisaři, musíme mít zde dobré hodnocení těch programů, které Eh, se týkají právě těch probíhajících programů. Je zde také velký zájem dalších eh, eh, badatelů a dalších programů o další finance a myslím si, že bychom to měli přeskoumat ještě předtím, než se rozhodneme přidělovat další prostředky. A za třetí, co se týče strategie 2020, a tím už budu končit, tak si myslím, že je velice zajímavé, že zde můžeme předestírat určité číselné údaje, když zatím vlastně nevíme, jak to bude v budoucnosti, protože e, Asie nabývá stále na větší moci, e, to celosvětové prostředí se mění, takže myslím si, že by bylo dobré, aby zde byl určitý dokument, který ohodnotí, kde vlastně bude Evropa v roce 2020, protože je důležité, abychom se dívali trochu více dopředu, protože já se trošku obávám, že to by pak změnilo zcela to, jak budou, ta, jak budou ty prostředky přidělovány. Question. Děkuji vážený kolego za tyto velmi konkrétní otázky a velmi příhodné. Pan Jensen. Jensen. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkujeme, že jste k nám přišel. Já jsem rovněž zklamána. Myslím si, že tento dokument je velice zajímavý a zejména je, doku, zejména je zajímavá ta technická příloha. Nicméně stále nám říkáte, že musíme postupovat rok po roce, že ten přístup je založený na jednotlivých letech. Ale já si myslím, že to není dost ambiciozní protože eh, si myslím, že to není dobré. Myslím si, že to není přijatelné ze strany komise. Je dost divné, že zde není žádný plán, který by pokrýval vlastně stávající, stávající období až do roku 2013, protože eh, jsou zde konkrétní cíle. Možná bychom měli přemýšlet nad tím, zda třeba eh, převést některé prostředky z programů, které dobře nefungují, na jiné programy. Jsou zde různé návrhy a já vím, pane komisaři, že jste se také jimi zabýval těmito návrhy a zajímá mě, kam to vlastně všechno vedlo. Protože nyní se nacházíme v situaci, že v roce 2012 a 2013 nebudeme nedojde k tomu, že, že by zde byly určité nevyužité prostředky v kapitole zemědělství, nebude zde žádná flexibilita, sám jste, sám jste o tom hovořil. Takže mě by zajímalo, zda byste mohl připravit skutečné aktuální, skutečný přeskum těch finančních výhledů a možná také určité návrhy které by se týkaly konkrétních změn na ty stávající roky. Protože já se trochu obávám, že v těch příštích letech nebudou prostředky na určité akce. Myslím si, že komise je možná trochu málo ambiciozní. Komise by ještě měla více zapracovat na rozpočtu, protože to vypadá, že se vlastně stará pouze o to nejbližší období rozpočtové a pouze o svůj mandát. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Eider Borisabl. Eh, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám poděkovat. Už jsme, vás, eh, <clears throat> už jsme s vámi hovořili při jedné příležitosti ve výboru ŠUR, čili já zde mohu vystoupit velice stručně. Skupina socialistů již vyjádřila některé komentáře, takže já bych to nyní schrnula. Myslím si, že jsou zde určitá témata, zejména se to týká tedy strategie 2020, Eh, ukazuje se, že tato strategie bude velice důležitá pro budoucna. Také jsou zde určité nové návrhy, které se týkají politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky a také zde probíhající debata o vlastních zdrojích. Do, dokument také zdůrazňuje potřebnost flexibility, což je téma, které je důležité i pro tento výbor. A je důležité, aby to přesáhlo i období následujících finančních eh, výhledů. Myslím si, že taky, také je velice zajímavý ten návrh 5 plus 5. Ale ten dokument má ještě i určité negativní jevy nebo některé nedostatky. Myslím si, že ten návrh 5 plus 5 může být velice dobrý, pokud, byl, pokud by byl tento přeskum uh, skutečně kvalitní, což bychom očekávali. Já jsem nebyla příjemná, když se vyjednávaly eh, ta, ty poslední finanční výhledy, ale myslím si, že, nebo pokud jsem to dobře pochopila od kolegů, tak takovou myšlenkou, která byla zatím, byla ta, že už se vlastně očekávalo, že v polovině toho období už budou určité problémy a že zde tedy byla určitá dohoda, že proběhne přeskum politik, aby se ukázalo, jaké politiky fungují dobře, jaké tak zase dobře nefungují. A zejména Eh, že se bude uvažovat o tom, aby se navýšily prostředky na ty určité politiky. Vypadá to, že tento, problém neře- pardon, že tento dokument neřeší určité problémy, které zde jsou. Takže mě zajímá, jak vyřešíme ty problémy, které máme s financováním některých uh, akcí už teď protože tento problém, pardon, tento dokument se dívá do budoucna, ale neřeší ty problémy, které nás pálí nyní. Také zde máme trialog, máme zde dohodovací řízení a asi víte lépe ještě než já, eh, s jakými problémy se nyní potýkáme, co se týče financování. Mě dost vadí, že tento dokument není dost ambiciozní, už to zde zaznělo. A také se nám nelíbí, že vlastně nevíme, eh, jak se to bude vyvíjet dál. Myslím si, že ten dokument už je o dva roky opožděný, už nemůžeme více čekat, potřebujeme spoustu věcí vyřešit. A komise by měla dělat více, protože je to sice zajímavý dokument, ale není to skutečný přeskum. Děkuji mnohokrát, Laszlo Šurian. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl učinit poznámku a také jednu otázku položit. Pan komisař právě říkal, že politika soudržnosti má za cíl má za cíl až do posud tedy, nebo měla až do posud za cíl pomoci těm regionům, které se nacházejí v obtížné situaci. A Cílem tedy, jak už jsem říkal, politiky soudržnosti je poskytnout pomoc a podporu regionům, které se nacházejí ve složité situaci. A my tedy budeme například se snažit také rozvíjet různé městské aglomerace. Já bych chtěl upozornit na to, že politika soudržnosti je součástí toho, co můžeme označit jako success story v Evropské unii. Nicméně zde existuje opravdu velký až propastný rozdíl mezi těmi regiony, které jsou opravdu dobře rozvinuté a těmi, které e, jsou ve spoždění. Pokud skutečně změníme politiku soudržnosti, pak se zbavíme tedy toho, co jsme si původně vytkli jako možnost a půjdeme tedy proti duchu solidarity v Evropské unii je tady takový malý odkaz na řízení problémů spojených s životním prostředím. Je třeba bojovat proti znečištění, proti ničení životního prostředí. To je samozřejmě zcela zřetelné, ale nemůžeme to dělat tak, že bychom se snažili nějakým způsobem omezit programy, které probíhají a ještě nejsou ukončeny. A má otázka zní takto. Vyslechli jsme si pana Baroza, když hovořil o řešení 5 plus 5. Mnozí z nás, kteří jsme byli překvapeni nebo možná i šokováni tímto návrhem, eh, jsme tedy zaujali určité stanovisko, dosti vyhraněné, ale je tady mnoho lidí, kteří se domnívají, že by to nakonec mohlo být rozumné řešení za předpokladu, že bychom si tedy v polovině celého toho projektu udělali skutečnou eh, revizi, skutečný přeskum, ne tedy jenom takový ten přeskum na oko, jak jsme dělali často do posud. Takže bych chtěl vědět, jakým způsobem uvažujete o přechodu ze systému sedmiletého na systém pětiletý v tom smyslu 5 plus 5 že bychom tedy po 14 letech zvolili desetileté období, je skutečně nutné, aby tady bylo nastaveno nějaké přechodné období. Co tedy máte v úmyslu a děkuji vám za pozornost a děkuji pane komisaři za to, že jste se mezi nás dostavil. A teď pan Portaš. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vystoupil jsem v podstatě v tom okamžiku, kdy se jednalo o přeskumu finančních výhledů. A chtěl bych v této souvislosti říci, že ten dokument obsahuje celou řadu zajímavých myšlenek. Je to dokument, který v praktické rovině eh, pracuje tedy na nových finančních výhledech je to v podstatě mnohem více než pouze jaksi přeskum těch současných vyhlídek. A to je, myslím, ten zásadní problém, protože v současné době eh, hovoříme tedy o nových finančních výhledech eh, v kontextu, kdy jsou hospodářské politiky nastaveny jako velmi úsporné. A pokud tedy nebudeme zároveň také Eh, se snažit o nějaký přeskum současných výhledů, pak v podstatě si zavíráme cestu k budoucnosti na základě politické volby, kterou děláme teď, ale která je pojata z krátkodobého hlediska. A to si myslím, že je v podstatě první zranitelný bod tohoto dokumentu. Je to dokument, který směřuje ku předu, bez toho, že by skutečně připomínal problémy pro léta 2012-2013. Pokud se nebudeme opravdu dohloubky zabývat těmi problémy pro léta 2012 a 2013, pak je jisté, že v roce 2014 budeme v podstatě jaksi zatěžovat krizí i tu budoucnost a budoucí rozpočtový rámec. Já patřím k těm, a to je má druhá poznámka, kteří se domnívají, že nemůžeme mít peníze bez toho, že bychom měli rozpočet, který bude i určitým kompenzačním nástrojem. To bylo jasné v 80. letech, když jsme začali pracovat na politikách soudružnosti a strukturálních fondech. Tehdy to bylo zcela očividné ale hospodářské souvislosti, v jakých se nacházíme teď, teď nehovořím tedy opravdu o konkrétní situaci, ale vůbec o tom rámci hospodářském, v jakém žijeme, je kvalitativně odlišný od toho, jak vypadala situace v letech 80. Naše země eh, šly různými cestami mezi zeměmi, které tedy mají přebytky a zeměmi, které mají schodky. A tak se v podstatě eh, začala hloubit propast, která se stále rozšiřuje. Takže eh, se tady objevuje i propast sociální nerovnosti. Politika soudržnosti v 80. a 90. letech umožnila těm zemím, které byly skutečně nejvíce na okraji zeměpisně nebo které byly ve spoždění z hlediska hospodářského rozvoje, aby vlastně rostly rychleji než země středu. Finanční krize je samozřejmě v podstatě tento model zbavila, tedy jeho hlavních eh, dobrých vlastností. Teď už v podstatě není politika soudržnosti jako taková schopna překrýt tu propast a není také schopna bojovat proti zhoršování sociální situace, sociálních nesnází. Myslím si, že ten dokument v těchto dvou problémech, které jsou zásadní, nepřináší žádnou odpověď. Děkuji vám. Ano, děkuji. Ja, <clears throat> Herr Präsident, ich muss... Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že si připadám tak eh, trochu jako Alenka v říši diví, eh, v, ži, v říši divů, či lépe řečeno jako eh, nějaký hlodavec, který obíhá v kruhu. Ano, poslední měsíce tady byly možnosti diskutovat s panem komisařem a on mi vždy, vždy říkal, že jsem příliš netrpělivá. A mně se zase zdá, že on je trpělivý až moc. E, protože například, e, když jsme hlasovali o stávajících finančních e, E, perspektivách, e, tak jsme vlastně tak trochu vydupali si tu, e, ten slib, že dojde k přeskumu rozpočtu. A to proto, že jsme byli přesvědčeni, že je třeba rychle věci měnit, abychom dospěli k nějakému opravdu úspěchu politickému i ekonomickému. Já jsem minulý týden byla v Číně a když se třeba podíváme na větrné elektrárny, na solární elektrárny, co se tady v Evropě No, teď vlastně eh, tak trochu, eh, nebo co se kdysi v Evropě začalo, tak tam už zdaleka nejsme číslem jedna, tak trochu jsme se toho, eh, té vedoucí mm, pozice snadno zbavili a přitom takové věci jsou obrovsky důležité pro strategii 2020. Takže jak s tím rozpočtem 2012, 2013 a hlavně 2014 a dál? Tady máme před sebou určitý dokument, který eh, vybízí k určité reflexi, k určitému přemýšlení. Není to zase nějaký strašlivě akční dokument a eh, to není jediný problém. Eh, jsou tady další věci. Například teď členské státy a rada konstatují, že na pořadu dne je spíš mezivládní spolupráce. A to není dobré ani pro komisi, ani pro další. To je jedna věc. Jaké z toho vyvozujete politické závěry? To je věc číslo dvě. A jak si myslíte, že my všichni, eh, komise, parlament, eh, můžeme vlastně proti eh, radě v tomto směru nějak pracovat? Na řadě je Reimer BG. Děkuji. Já hned přeberu štafetu po eh, Helge, eh, Helze Truppel přes Lisabon se vlastně tak trochu objevuje riziko, že se dostaneme až do doby před Lisabonem, ale některé ty výhledy jsou velice, velice znepokojující. Ano, eh, hovořili jsme s komisařem, teď tady máme dokument, ale není to přesně to, co jsme očekávali. My jsme čekali víc eh, od komise. A nesmíme také opomíjet skutečnost, že v tomto dokumentu jsou na druhé straně zajímavé eh, úvahy, zajímavé zajímavé myšlenky, eh, které mohou eh, přispět eh, k stávající rozpravě a které bychom také měli znovu převzít při jednáních o finančních výhledech. To je vše velice, velice užitečné. A Helga má v řadě ohledů pravdu je zapotřebí, aby všechno nakonec dospělo k určitému eh, jaksi využití, k určitému pozitivnímu závěru infine. A teď k těm vlastním zdrojům, pane komisaři. V eh, dokumentu komise explicitně hovoří o určité sérii možností, aby se zahájila rozprava kolem té otázky vlastních zdrojů. Eh, komise tady přichází s určitým výčtem Eh, ano, neříká, že je vyčerpávající, ale jsou tam tedy určití kandidáti eh, na eh, vlastní zdroje a otázka postupného snižování těch národních příspěvků je tam také zmíněna. A mě by zajímalo, zda by komise nemohla přijít nějaký, s nějakými trošičku konkrétnějšími příklady a ty potom dát černé na bílé, abychom měli E, něco konkrétnějšího v rukou a na e, základě už těch konkrétnějších příkladů přijít s konkrétnějšími návrhy. E, tuto iniciativu byste na sebe měli vzít. Vy máte právo iniciativy komise ale jinak, když to neučiníte vy, tak to do svých rukou vezmou jiní. Nemůžete se ohánět právem iniciativy a nevyužívat ji. E, takže to je jako s radami, se speciálními radami. E, když neodvádějí svou práci, tak potom nastoupí v komise nebo parlament, ale opačně to platí rovně, a, e, rovněž tak. A není to vždy to nejlepší řešení. Takže komise má po právu toto právo iniciativy a já si myslím, že teď nadešla chvíle, abychom byli trochu konkrétnější a aby komise na sebe vzala prostě tuto iniciativu a navrhla konkrétnější věci. A druhá věc, k tomu časovému harmonogramu, k těm lhůtám. Bývalý parlament v březnu na základě z, právě z vlastní iniciativy zahájil rozpravu a požádal, abychom tady měli prodloužení s přeskumy a adaptacemi na základě Lisabonské smlouvy a pak tedy by bylo to pětileté období, aby se umožnila e, silnější demokratická legitimita. Takže někteří vám říkají, jak jsme vlastně dospěli k těm pěti letům, k té pětileté lhůtě. Jsou tady přece další modely, další možnosti. Jiní zase tvrdí, že to všechno bylo projednáno s radou. E, proč nepřijmout tu myšlenku sedmileté lhůty a pak se vrátit k tomu pětiletému období? A komise e, hovoří o možnosti 5 plus 5 s přeskumem v polovině období. Pokud bychom začali přemýšlet o tomto modelu, pokud o tom začneme diskutovat, a já dobře chápu, že pro některé členské státy je to docela svůdná myšlenka e, protože e, mezi tím tedy e, se dá spočítat, že některé věci lze financovat na desetileté období. Šlesvicko, Holštínsko by bylo poměrně spokojené s takovýmto modelem, ale Eh, eh, rada zase může říct, nebudeme, eh, se, nebudeme bojovat každých pět či sedm let, ale třeba každých deset let a pak se to tak zavede. A další věci, které vlastně se týkají toho evropského rozpočtu, který se má mít schopnost vypořádat s významnými výzvami a ten princip flexibility, to všechno by šlo pryč, tak jak to naznačila kolegyně Helga. Takže podobně jako členové výboru SUR. E, I já se ptám, jaké jsou výhody a nevýhody těchto modelů. Chceme o tom e, více. Čím horší budou e, časové údaje, pardon, číselné údaje, tím vlastně ty lhuty, ta období mají být kratší. A pokud jsou nástroje flexibility e, neuspokojivé, tak tam je také zapotřebí to, na to reagovat kratšími lhůtami, kratšími obdobími. E, pak je tady samozřejmě otázka toho, na co myslí e, čistí plátci, čistí přispěvovatelé pokud si dobře vzpomínám, tak se o tom velmi intenzivně hovořilo v roce 2004 a tam ta myšlenka 5 plus 5 s přeskumem v polovině období e, se najednou ukázala zastaralá. Parlament nemůže tuto myšlenku přijmout to bychom si opravdu házeli klacky pod nohy a úplně bychom se e, vlastně vyčlenili z politické rozpravy. Já si myslím, že tady je potřeba dát ty tři modely na stůl a opravdu o nich vážně diskutovat, dohledat to také v těch číslech, hovořit o politických rozpočtových možnostech jednotlivých těch e, tří variant a pak se rozhodneme ohledně těch, e, té délky období. Takže eh, pokud některé země eh, s možností eh, blokace nám v radě říkají, že rozpočet musí být nižší, než je teď, tak pak samozřejmě infine je otázka, zdali ne, akceptovat status quo, stávající status quo a stávající rozprava perspektivě Lisabonu a ve vztahu k rozpočtu 2012 a 2013 má obrovský význam. Nikdo si nedovede představit, do jaké e, míry si některé státy postaví hlavu e, dejme tomu představme si eh, nějaký pak stabilitu, stability, určité záruky, eh, pak eh, je tady možno vzít jako rukojmí určité marže, do hry vstoupí Evropská investiční banka a Eh, pak už ty lhůty 5 plus 5 nebudou vůbec aktuální. Takže já bych ráda, rád, aby komise o těchto věcech eh, diskutovala opravdu střízlivě. Já vím, že vy jste nebyli pro toto, ale eh, když někdo udělá určitý návrh, tak komise na to může reagovat a já myslím, že by si to opravdu měla promyslet, aby mě promyslela ty koncepce jednotlivých těchto variant, těchto modelů, jejich výhody i nevýhody eh, a aby tak trochu předjímala, co se odehrává na úrovni rady právě teď, když spolu mluvíme. A pak samozřejmě ta rozprava musí být otevřená pro tu eh, komisi ad hoc v červnu. Děkuji, vážení kolegové. Zbývá nám jenom velmi málo času a ještě je pořád eh, řada zapsaných řečníků, takže každému prosím dám jenom jednu minutu, protože jinak nebude mít pan komisař čas odpovídat. Pan Alvaro, místo předseda. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že ta minuta mi bude stačit, protože bych chtěl pouze navázat na to, co řekla Anne Jensen. Týkalo se to otázce, eh, jak je to s tím přeskumem. Protože co se týče plánování do budoucna, tak je důležité brát také v úvahu poučení z minula. Já bych rád chtěl více informací, které se týkají těchto poučení. A také si myslím, že je důležité zjistit, jak efektivně je rozpočet plněn a čerpán, protože stále všichni volají po více a více prostředcích, ale já jsem nezaznamenala žádnou studii, která by, studo, která by vlastně zjišťovala, jakou přidanou hodnotu přidala, přineslo každé euro, které jsme vynaložili. Takže myslím si, že pro budoucí plánování je také důležité zjistit, jak efektivně vynakládáme prostředky dnes. Děkuji, vážený kolego. A teď eh, paní Jutahu, která je také místo předsedkyní. Děkuji. Já bych ráda položila takovou konkrétní otázku, která se netýká až tak vzdálené budoucnosti. Eh, co se týče těch pěti let, o kterých hovořil i Rainer, tak eh, i ať už plánujeme jakkoliv, tak budeme mít k dispozici méně peněz než nyní ať už bude to období jakkoliv dlouhé. Nicméně je důležité, aby zde byl určitý společný základ. Máme zde návrh komise a e, zatím tedy také třeba, bych k tomu pozitivně vyjádřila, jak rada, tak parlament. Strategie 2020 je strategií, e, kterou musíme brát jako celek. Musíme brát v úvahu ten celkový přístup. Už jsme o tom hovořili minule. Pokud se podíváme na tu celou strategii, tak je důležité, aby spolu jednotlivá generální ředitelství spolupracovala, ale to nestačí. Je také důležité, abychom se dívali i na to, jak dokážou spolu spolupracovat jednotlivé členské státy, a to jak na národní, tak i na nižších úrovních. Jsou zde ještě další oblasti, kde jsou různé nové návrhy, například je zde myšlenka evropského semestru, to je to můžeme brát pozitivně, ale také se zde navrhuje, že by zde se mělo více podporovat různé dohody, které se týkají partnerství nebo investičního partnerství. Možná jenom vlastně pojmenováváme jiným způsobem něco, co už existovalo, protože zde máme operační programy v rámci politiky, v rámci strukturální politiky a politiky regionů, které už nyní musí být schvalovány komisí i když komise tedy říká, že je třeba fungování těchto programů zlepšit, ale já si myslím, že se jedná pouze o takovou novou nálepku. Je důležité, abychom se zamysleli nad tím, jak celý ten systém zlepšit. Třeba eh, zavést určité sankce, pokud nebude plněna smlouva, nebo pokud jsou tam nedostatky. Možná bychom mohli dělat více na evropské úrovni pro zlepšení tohoto jevu. Myslím si, že Evropa by měla nést odpovědnost za celkovou strategii a teprve vlastně ty národní vlády by eh, vlastně ty programy konkrétně plnily. Nicméně možná komise má ještě nějaké jiné návrhy. Ale pokud má jiné návrhy, které se týkají těchto mechanismů, tak mě zajímá, jak na to reagují členské státy. Děkuji, toho Nyní Jorangen. Děkuji, pane předsedo. Já mám ještě pouze uh, několik poznámek. Pokud e, jsou členské státy, e, pokud trvají na tom, že chtějí snížit e, ty příjmy do rozpočtu na 0,8%, tak by to znamenalo, že přijdeme asi o 30 miliard příjmu do evropského rozpočtu a myslím si, že zde se musíme soustředit na ty nejpodstatnější věci, protože pokud najednou budeme mít o 30 miliard méně v evropském rozpočtu, tak všechny ty věci, které se týkají přidané evropské hodnoty a dalších jevů, tak ty se najednou stanou konkrétními požadavky a nikoli pouze prázdnými frázemi. Eh, už zde kolega hovořil o tom, že badatelé jsou znepokojeni tím, jak to bude s různými programy a financemi na výzkum ale je pravda, že dnes je mnoho badatelů, kteří odcházejí z Evropy, protože nevidí v Evropě dobrou budoucnost. Myslím si, že bychom měli využívat evropský rozpočet účelněji, abychom právě tyto problémy dokázali řešit. Měli bychom zkusit eh, zlepšit tu situaci. A ještě mám komentář, který se týká vnitřního trhu. Nechápu, proč se nám nepodařilo vy, vybudovat skutečný vnitřní trh Máme zde železniční infrastrukturu a e, infrastrukturu e, pro e, elektřinu, ale zatím to ještě nefunguje. Myslím si, že bychom měli začít řešit ty nejpodstatnější problémy a měli bychom také více rozlišovat mezi e, těmi zásadními jevy a těch 30 miliard bude hrát velký rozdíl. Také musíme dokázat, že, dokáz, že jsme schopni vynakládat prostředky efektivně. Mně stále chybí některé konkrétní návrhy. Líbí se mi ty myšlenky e, společného programování pro strukturální fondy. Nicméně účetní dvůr stále kritizuje to, že strukturální fondy nefungují dobře. My jsme si toho vědomi. Hovoříte o tom, že ty programy se jaksi vlečou, že začínají se spožděním, pak eh, se prodlužují. Myslím si, že toto musíme vyřešit a odstranit, protože jinak nám členské státy žádné peníze neposkytnou. Domnívám se, že se musíme zaměřit na ty základní věci a to bude právě nejpodstatnější pro celý tento dokument. Děkuji, Gerane. Teď pan Godmanis, jenom velmi stručně, prosím. Ano, já se budu snažit hlídat si na hodinkách tu jednu minutu. Chtěl bych říci, že pokud se podíváme na rozpočet eh, z roku 2007 na 2011, tak si můžeme uvědomit následující věci. Za prvé, peníze eh, také plynou eh, do plánu obnovy a byl zde problém s penězi, které plynou do rozvoje venkova. Je důležité, jak to uděláme v budoucnu, protože to vypadá, že ty peníze, které jsou určené na rozvoj venkova, se třeba přelévají do různých kapitol. Za druhé chci hovořit o politice soudržnosti. Nelze zde hovořit o programu sedmi let nebo pěti plus pěti let, protože pokud se podíváme na prostředky, na strukturální fondy, tak ty e, prostředky plynou vždycky až ten třetí rok. To znamená, že i když, ty peníze, i když ty peníze předělíme první rok, tak teprve třetí rok se dostanou k těm příjemcům. A myslím si, že je lehké uvědomit si, že strukturální fondy jsou také takovým, e, takovým zdrojem, ze kterého se pak ty peníze přesouvají i třeba do jiných položek. A pak je zde ještě šestý a sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj, který stále ještě e, nefunguje tak dobře, jak by mohl, protože to je problém. Peníze jsou vynakládány a přidělovány, ale pokud se podíváme na čísla, tak vidíme, že to bylo minus 10%, pak najednou plus 15%. Prostě ta čísla, e, ta čísla různě kolísají. Pokud se podíváme nyní na přeskum v polovině období, tak nyní jsme v pátém roce a zatím z toho fondu bylo vyčerpáno pouze 7 takže do té doby eh, bude vyčerpáno možná 11%, ale určitě ne 100%, takže si myslím, že je problém i v tom, jak ty, jak ty fondy jsou nastaveny. Děkuji. Mr. President, uh, Mr. Commissioner, in the... Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, v posledních letech, ne v posledním roce, ale v posledním desetiletí, eh, je tady snižování evropského rozpočtu v, roz, eh, v reálních eh, číslech. Jak optimalizovat toto snižování? Je tady otázka cílů politiky soudržnosti a politiky začlenování, tam se změní co přesně? Za druhé, e, neměli bychom také myslet na to, co ztratíme, když se rozpočet e, bude snižovat a nebude zvyšovat. Já vidím, že komise je připravena e, v tomto směru připravit určitou zprávu proč ale nepřipravit zprávu o méně Evropy, když chystáte zprávu o více Evropy? E, protože to by více odpovídalo e, situaci. E, to by mělo být řečeno a mělo by se také hovořit o tom, co to bude znamenat pro členské státy. A e, dejme tomu centralizovanější fiskální politika, ta by také přinesla více stability. A to vůbec nehovořím o výdajích. Takže když mluvíme o roli evropského rozpočtu, tak e, se e, tak neotálejme hovoříme o euroobligacích, ale mluvme eh, tak trochu obecněji eh, s pohledem do budoucna. Co ztrácíme s tím, že eh, tady je tendence klesání evropského rozpočtu? Děkuji, pane komisaři. Co se mne týče, tak dovolte jenom jednu poznámku. Přeskum rozpočtu. Vy nám navrhujete určitou úvahu v desetiletém horizontu, ale buďte stateční a přiznejte jednu věc. Lisabonská agenda měla být desetiletá a pak mělo být e, dosaženo konkurenceschopnosti a přitom to bylo deset let snění. Agenda 2020 musí být e, agendou reality. A mně osobně se zdá, že to Eh, si vyžaduje, abychom nalezli způsob eh, zároveň financovat eh, komunitární politiky evropským rozpočtem a proto evropský rozpočet bude potřebovat nové zdroje, aby tak mohl učinit. A za druhé musíme také promyslet, jak Eh, zajistit eh, příspěvky z národních rozpočtů pro financování společných evropských cílů. Některé z těchto cílů je financováno evropským rozpočtem, ale řada z nich nemůže být uskutečněna jinak než s přispěním národních rozpočtů. A Eh, desetiletí roku 2000, eh, od roku 2010 by podle mého názoru mělo být desetiletím, ve kterém eh, tedy začnou spolupracovat komunitární rozpočet a národní rozpočet. Ovšem, co se týče tedy právě těch národních rozpočtů, tak jejich deficity už jsou vlastně řešeny společným způsobem prostřednictvím hospodářského vládnutí. A to samé bude nutné pro spuštění mechanismu eh, hospodářského, hospodářské podpory. Tam bude zapotřebí finančních záruk a zatím tyto záruky financovány nejsou. To bude také třeba vyřešit. Takže já si myslím, že musíme neustále myslet na to, že toto všechno snažení má smysl tehdy a jenom tehdy, když budeme schopni do toho celého procesu a to, co nejdříve, zařadit také všechny národní rozpočty. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, také se pokusím dodržet eh, čas. Eh, je pravda, že teď byly komentáře a poznámky eh, takové eh, jako ostřejší a to také vyvolá určité konkrétnější reakce. Pokud eh, někdo říká, že toto není dost ambiciozní, tak eh, je třeba říct, že tady se nejedná o skutečný přeskum eh, stávajícího rozpočtu, ale spíš o takovou reflexi a nejde o kvantifikaci všech dalších potřeb na rok 2011 a 2012. Je tady určitá kvantifikace ve směru Lisabon, eh, pardon, strategie 2020 a hovoří se o zhruba 40% stávajícího rozpočtu, které budou propojeny s eh, strategií 2020. Ale eh, ano, to, co tady, to obvinění, které tady bylo formulováno, je legitimní. Nejedná se o skutečný přeskum rozpočtu v tom pravém slova smyslu. A jak také řekli praktičti, prakticky všichni členové rozpočtového výboru, Eh, i v tom politickém prohlášení, dalo by se říci, kolegy Bégeho, kolegyně Trupelové a tak dále, tak dovolte, abych na to reagoval též vlastně politickým způsobem. Ano, je tady určitá kvantifikace toho, co je teď zapotřebí a já eh, budu obhajovat ten přístup eh, krok po kroku v této kvantifikaci. Podle rozpočtových principů potřebujeme tedy právní základ, abychom mohli alokovat finanční finanční prostředky. Je tady služba pro vnější činnost, Velmi jasně jsme naznačili, a je to také obsaženo v prohlášení pro roční proceduru, eh, že vlastně rozvoj, eh, rozmach služby pro vnější činnost eh, roste víc jak dvojnásobně oproti situaci pro roce 2007. To samé platí pro oblast justice a vnitra, takže už určitá kvantifikace je zapotřebí také pro ITRA a E, ten banánový režim. E, takže některé té kvantifikace vyplývají z právního rámce a to je velmi prozaické a ne e, souvisí to až tolik s těmi požadavky parlamentu. A teď tedy strategie. V stávajícím kontextu mám pocit, že jsme opravdu hodně hluboce zakořeněni v té mezivládní E, éře. E, takže důsledek či dopad Lisabonské smlouvy asi neodpovídá představám tvůrců této smlouvy, ale je to prostě tak a je to realita a také to vlastně odpovídá stávajícímu kontextu Evropy. Naším cílem bylo neprovokovat, ale vypracovat eh, vyvážený eh, dokument a také tam trochu být provokativní v té oblasti, kde se zabýváme vlastními zdroji. Eh, členské státy teď hovoří o politicko-hospodářském mixu, o snižování a e, i zvyšování e, e, danění je dost provokativní téma v dnešní Evropě. A e, konsolidace tedy neznamená pouze snižovat výdaje, šetřit na úrovni komunitárního rozpočtu, národních rozpočtů, ale také e, určitou změnu daňového, e, daňových režimů. To je dost provokativní, může to být tedy nazýváno otázkou vlastních zdrojů, ale v elektronických a hlavních médiích se o tom hovoří prostě nové zdaňování. A Teď vím, že je to proti strategii parlamentu, ale my prostě nechceme být příliš provokativní před eh, prosincovým summitem v, Bras- v Bruselu. Eh, my chceme obhajovat právo komise, aby autonomně předkládala realistický, ale zároveň ambiciozní návrh na období po roce 2013. Pokud to bude zabito v zárodku, udušeno v zárodku tím, že to prostě teďko přehřejeme, eh, přeženeme, tak v prosinci eh, budeme stát tváří, eh, tvář situaci, že budeme prostě omezeni a nebudeme mít až tak velkou možnost předložit naší vlastní vizi budoucí Evropě. Takže eh, jde eh, o prostě promyšlený, eh, promyšlený záměr a vím, že je to pro vás do jisté míry zklamáním, ale pak je tady ještě otázka strategie propojení výročního ročního rozpočtu s přeskumem. Já bych se opravdu bál, že nějaké velké excesy v tomto směru by mohly přivést před prosincovým summitem určité problémy chceme ponechat určitý prostor pro vyjednávání a to by bylo jistě velmi záhodno. Bylo by dobré, kdybychom dospěli k nějakým výsledkům ale jasno, jasné prohlášení v prosinci, eh, které by ještě omezovalo eh, realistickou vizi evropského rozpočtu na dobu po eh, roce 2013, toho bych se obával. Takže to je asi tak trochu politické vysvětlení toho našeho opatrnějšího přístupu k přeskumu rozpočtu. Ale neobcházíme otázku e, čerstvých peněz. Ano, e, prostřednictvím redeploymentu máme možnost získat hodně pro banánový režim, pro e, další oblasti a žádat nástroj flexibility tam, kde to je zapotřebí. Takže to je asi takto nejdůležitější a odpověď skutečně musí být spíš politická a pro ty, kteří by chtěli jít do větší hloubky dokumentu a e, do větší hloubky té přílohy, tak tam hodně najdou také o budoucím e, vyjednávání a také je tam ten seznam kandidátů na vlastní zdroje. To bude v e, balíčku předloženém na příští rok. Takže, takže asi tolik ohledně těch obvinění kolem paušálů a moje odpověď opravdu musí být také politická a nejenom technická. Nyní se podívám na nějaké konkrétnější otázky a poznámky, které zde padly. Salvador Garida byl jedním z těch, kdo žádá více než pouze jakýsi dokument, který se zamýšlí pouze nad tímto, nad tímto rozpočtem. A také se ptá na zjednodušení. Ale máme zde to tří, eh, nebo to, to eh, posouzení po třech letech. Dále zde také zazněl komentář, který říkal, že eh, badatelé mají, nemají možnosti čerpat z prostředků kvůli hm, přílišné složitosti systému a že také firmy si stěžují na složitost celého systému, zejména malé a střední podniky. Čili jsou zde na jedné straně malé a střední podniky, na druhé straně vědci. Myslím si, že musíme se zaměřit jak na obě tyto skupiny příjemců. Jsou zde jasné návrhy, zejména se to týká toho přeskumu finančního nařízení. Ten celý systém bude více, zamíž, za, bude více eh, za, zacílený na výsledky, nikoli pouze na ty vstupy. Také se berou v úvahu například eh, možnosti eh, používání těch jednorázových eh, částek, těch paušálů eh, a také jsou zde možnosti brát v úvahu běžné účetnictví toho příjemce. Jsou to všechno věci, které mají zjednodušit celý systém a chceme povzbudit malé příjemce, kteří nemají dost kapacit k tomu, aby se vyrovnali se všemi byrokratickými překážkami. Zároveň však musíme dbát i na národní řízení strukturálních fondů. Je pravda, že Evropský účetní dvůr eh, stále kritizuje to, jak to funguje. Eh, snad letos to už bude vypadat lépe, zejména co se týče fondu soudržnosti. Nicméně potřebujeme také ty národní prohlášení o věrohodnosti, například podle toho, jako to funguje v tom systému společné zemědělské politiky. Čili myslím si, že co se týče zjednodušení čerpání, prostředků na výzkum a vývoj, tak eh, v tom novém přeskumu finančního nařízení můžete najít více podrobností a více konkrétních kroků. A jsou zde také i částky, které, jsou pro rok, dva, eh, které už eh, jsou naplánované i na období po roku 2014. James Ellis se ptal na dopad, na hodnocení. Já si myslím, že pokud máte eh, znalosti, které se týkají rozpočtu, tak eh, zde máme takzvaný globální přesun, který se týká eh, opravného rozpočtu na rok 2010. Já si myslím, že ten globální převod jasně říká, v jakých, prost, v jakých položkách nedoch, nedošlo k tomu plnému plnění. A jsou zde určité změny, jsou zde určité přesuny. A existuje také určité eh, posouzení, které je tedy neformální, ale obecně mohu říci, že opravný rozpočet na rok 2010 hovoří o snížení ve výši asi miliardy, nicméně je to zhruba procento. A myslím si, že v tom eh, minulém roce nebo v těch minulých letech to bylo až 5, o 5 miliard vlastně nižší, takže si myslím, že jsme eh, tu situaci dokázali zlepšit. Myslím si, že se nám daří eh, zlepšovat plnění těch stávajících programů, které jsou navrženy pro sedm let. Dochází ke zde ke zlepšení a myslím si, že v roce 2012 a 2013 to bude ještě viditelnější, i když zde je dost omezený prostor k různým eh, změnám, k různým přesouváním. Ještě bych chtěl zareagovat na poznámku od Jamesa Ellise. Eh, byla zde otázka, jak dosáhnout konkurenceschopnější Evropy a jak zabránit odlivu mozků z Evropy? To byla zcela jasná otázka, kterou položil pan Alvaro a pan Fer. Je pravda, že ti nejchytřejší odchází z Evropy. A otázkou je, nebo souvisí to také s těmi povinnými výdaji. Osobně jsem trochu skeptický, co se týče cílů, které, které by umožňovaly eh, nebo jak, jak, toto, jak toto zlepšit, protože myslím si, že bychom spíše měli podporovat inovativní myšlení, než eh, zakládat nějaké nové instituce. A já, se, já zde uvažuji liberálně, trošku tedy si myslím, že jsou zde určité limity ambicí, které můžeme, kterých můžeme dosáhnout. Takže pokud pouze budeme vynakládat peníze na zřizování nějakých nových agentur, tak, které by řešily ty problémy, tak to si myslím, že bude mít pouze omezený účinek. Nicméně, jak říkala Helga, chceme podporovat také inovace a zejména vývoj nových eh, takzvaných zelených technologií. K tomu dochází v různých zemích i na jiných kontinentech, ale pokud eh, máte k dispozici pouze veřejné prostředky, tak máte omezený prostor, jak, pos, jak vlastně posílit a povzbudit inovace a konkurenceschopnost. Také eh, jsem již reagoval na to, že kritizujete, že se jedná spíše o reflexní dokument než o přeskum, tak nyní se ještě zaměřím na otázku, na kterou se ptal pan Portoš, pan Goodman, pan Šurian a také Helga, také Jutta Haug. Ptali jste se na strukturální fondy. Já se domnívám, že se jedná o evropskou politiku par excellence. A myslím si, že bychom v této politice měli pokračovat. Je pravda, že některé projekty strukturální politiky jsou velice kvalitní a některé nejsou tak kvalitní, ale snažíme se, aby eh, celkově se ta situace zlepšila. Porovnejme například zprávu z roku 2009 a tento dokument a uvidíte zcela jasný rozdíl. V roce 2009 se jednalo o to, že ta politika e, vycházela z myšlenky přerozdělování. Zejména e, ty peníze tehdy plynuly do zemí e, východní Evropy. Ten stávající dokument už se snaží vyřešit některé konkrétní potřeby a nejedná se pouze o přerozdělování prostředků, ale také o podporu růstu. Také se zacilujeme například na různé velké aglomerace a celkově eh, také ve spolupráci s komisařem Hanem se snažíme řešit i otázky, které se řeší třeba ve východním Německu nebo v některých oblastech Španělska. Jde o to, aby tato politika zůstala na evropské úrovni. Pokud eh, budete chtít, abychom se soustředili pouze na přerozdělování prostředků do východní Evropy, tak by to znamenalo konec politiky soudržnosti. Já bych eh, se na to chtěl dívat jako na politiku, která podpoří rozvoj celé Evropy. A budu hájit tuto politiku jako politiku, která má podpořit rozvoj. Pan Goodman hovořil o tom, že e, rozvoj venkova není tak výkonnou politikou. To je pravda. Je důležité také se stalo třeba to, že když bylo zapotřebí najít e, zbývající prostředky pro projekt ITER, tak e, se právě tento, tyto prostředky určené na vývoj venkova dostali do centra pozornosti. Jutta Haug také hovořila o soudržnosti a hovořila o tom, zda by ty naše dokumenty měly být konkrétnější. Hovořila také o tom, zda ty partnerství, ta investiční partnerství nejsou pouze takovým starým projektem v novém kabátě. Dnes eh, hovoříme o tom, že by to měla být eh, politika, která už, nebo že už bychom v nejbližších dnech měli vědět eh, takové informace o tom, jak to vypadá, jaká je situace. Ale ten, ta myšlenka má zde určité, určitý nový jev. Jde o to, abychom využili ty stávající nástroje jednotným způsobem, abychom, protože máme zde vlastně celou řadu nástrojů, které jsou v rámci jednoho strategického rámce. Tyto nástroje se soustředí na různé oblasti, některé jsou třeba na zemědělství. Nicméně zde se chceme soustředit na územní rozměr a chceme využít různé nástroje, které integrujeme pro splnění určitého cíle. A doufejme, že také i ta politika soudržnosti bude mít viditelnější výsledky. Když jsem sám navštěvoval různé země a různé oblasti, tak i ze své osobní zkušenosti mohu říci, že musíme více podporovat myšlenku spolufinancování a měli bychom se ještě zamyslet nad eh, tou mírou spolufinancování. Eh, poté, nebo v rámci hospodářské krize, eh, jsme také přehodnocovali tyto limity spolufinancování a dnes zde opět stojíme před dilematem. Musíme umožnit to, aby politika soudržnosti byla proveditelná jak na místní, tak na regionální úrovni. Je to něco, co vlastně platí i pro soudržnost. Je důležité, aby víceletý rámec byl předvídatelný a eh, to, dále, co, to, co říkal Reimer, hovořil o tom, že ten stávající program 5 plus 5 zakonzervuje ty stávající úsporná opatření. Vypadá to, že rok 2011 bude takovým rokem, kdy teprve všechna ta úsporná opatření udeří naplno, protože v roce 2010 bylo naplánováno mnoho těch úsporných opatření, ale teprve v roce 2011 dopadnou na veřejnost a v mnoha členských zemích to bude mnohem větší dopad, mnohem citelnější dopad, než to mělo, než měla ta opatření zatím teď v roce 2010. To znamená, na jedné straně zde máme určité riziko a na druhé straně zde máme finanční nebo jakousi, jakýsi mm, úsilí o jakýsi smír, finanční smír v Evropě. To znamená, musíme vyvážit obě tyto věci Musíme najít eh, správnou míru mezi rizikem snižování rozpočtu v souvislosti se stávajícími úspornými opatřeními, ale na druhé straně chceme, aby v Evropě panoval určitý finanční smír, určitý finanční klid a aby také Evropa se mohla soustředit i na jiné problémy, které se musí řešit. a které musí Evropa řešit společně. A ještě chci reagovat na to, co říkal pan Kalfingfeden a také pan předseda. Není pravda, že evropské rozpočty se snižují. Pokud se podíváme na rozpočet 2011, tak tam vlastně dojde ke zvýšení. I když ty pro, prozatímní dvanáctiny jsou menší, než pro, než pro rok 2010, ale doufáme, že nedojde k tomu systému prozatímních dvanáctin. Myslíme si, že i v době úsporných opatření, i když vezmeme v úvahu postoj rady, tak je možné, že v roce 2011 navzdory úsporným opatřením dojde k nárůstu rozpočtu. E, ty Eh, prostředky by měly být asi 1,13 až 1,14 HDP, prostředky na a, a ty náklady zhruba 1%. To jsou takové odhady, samozřejmě já si nedovoluji předvídat, jak to dopadne, ale i za stávající situace můžeme očekávat, že pro rok 2011 ten rozpočet mírně vzroste. Nicméně potřebujeme aby ten rozpočet eh, měl novou legitimitu. A zde se dostávám k tomu, co říkal předseda Lamasur. Musíme dokázat, že každé euro, které vynaložíme na úrovni, společnost, na úrovni společenství, přenáší větší přidanou hodnotu, než eh, by to bylo třeba na národní úrovni. Samozřejmě se musíme podívat na to, jak lépe Eh, sdílet zdroje a jak se zaměřit na otázky, které nejsou v kapacitě jednotlivých členských států, které musí řešit všichni společně. Musíme si identifikovat otázky, které musí celý náš kontinent řešit. A také je důležité, abychom se podívali, zda chceme tedy ten přístup More Europe, více Evropy, anebo Less Europe, méně Evropy. Tomu se věnuje i Evropský parlament. Myslím, že ta otázka je velice důležitá. A bude to i důležité pro, vyho- pro vyjednávání, které se týkají příštího finančního rámce. Když se sice dívám teď na zástupce komise, tak se tváří trošku skepticky, ale myslím si, že eh, takový dokument, který má být pro, eh, jakoby pro příprava pro toto vyjednávání, pro přípravu rozpočtu po roce 2013, tak ten dokument musí být kvalitní a musíme také počítat i se všemi náklady, které budou zapotřebí k tomu, abychom řešili všechny problémy v Evropě. Dále zde ještě padly další otázky. V roce 2011 budeme muset rozhodnout v otázce vlastních zdrojů. Zatím zde máme takový eh, seznam těch vybraných možností, nad kterými budeme ještě přemýšlet, až nastane čas. Děkuji, pane předsedo. Já z toho vyvodím jako obecný politický závěr dvě informace, které jsou pro nás nové. Za prvé, chápu, že v rámci Evropské komise, kromě 23 úředních jazyků, je ještě tedy 24. a to je body language, pro který možná bude ještě třeba také najmout nové tlumočníky. Druhá věc je to, že tedy v podstatě přináležíte k, eh, ze straně Toriů eh, a já bych chtěl říci, že my se můžeme všichni shodnout na tom, že pokud výjdeme tedy z toho, co v podstatě velký britský premiér Disraeli shodnoval, když říkal, já jsem konzervativní v té oblasti, co tedy funguje, ale ne v té, která nefunguje. A pan komisář tedy jistě dnes ví, že rozpočet nefunguje v Evropě, ale díky našemu společnému úsilí ten rozpočet fungovat bude, čili budeme tory úplně všichni. Teď si tedy vezme eh, za úkol dále předsedat eh, první místo předsedkyně, protože já jdu doprovodit pana komisaře. Ja, liebe Kollegen, äh, Vážení kolegové, ještě máme nějakou práci před sebou. Buďte tedy tak laskaví. Budeme pokračovat. Musíme se teď podívat na opravný rozpočet číslo 10. Já jsem přesvědčená, že kolegové Böge a Šurian si také přeji, abychom hovořili o opravném rozpočtu číslo 10 a o návrhu opravného rozpočtu číslo 9. Požádám tedy Lásla, aby nám udělal úvod. Možná, že to můžeme probrat oboje dohromady, že nejsme nuceni to probírat nutně odděleně. Láslo, máš slovo. Ano, já budu velmi stručný. Jsem proto aby se přijal návrh opravného rozpočtu číslo 9 v současné podobě. And budget number 10. A pokud jde o tu desítku, o tom budeme přece jenom muset trošku promluvit. Ale já jsem požádal komisi, aby to podpořila, nicméně mám nějaká tady ale to, ale číslo jedna se týká nasledující věci. Musíme požádat komisi, aby hledala další řešení, jiná řešení, než aby se prováděly takové tedy zkrácení toho rozpočtu v čísle 10. Rozpočet 10 nemůžeme uvažovat odděleně. Musíme myslet na transfer 53, eh, jestli si to dobře pamatuji, obecný, eh, všeobecný eh, transfer, převod ve světle toho všeobecného převodu můžeme také získat představu o návrhu rady ohledně rozpočtu na rok 2011. Myslím teď na e, záhlaví 1b u všeobecného převodu. Tam komise E, přidává navíc jednu miliardu, víc než jednu miliardu a jasně e, ukazuje, že kritické poznámky tohoto výboru a vašeho zpravodaje před rokem byly e, opravdu pádné a za ty v úvahu, protože teď a, a, pra, a pravdivé, protože komis, členské státy přijaly určité programy a teď je opravdu tlak na to, aby se ty peníze dostali na místo určení, takže ten převod více než jedné miliardy je vlastně takovým komplimentem e, e, nám učiněným a na druhé straně vlastně v rozpočtu na příští rok e, v tomto záhlaví 1b je návrh komise o snížení té celkové částky. Takže já chci prohlásit, že toto Eh, jsou prostě věci, které se do roka změní. Ale teď eh, diskutujeme o rozpočtu pro rok 2011. Já jsem chtěl pouze zmínit eh, tyto dvě záležitosti, které jsou do jisté míry propojené. A poslední poznámka se týká načasování. Já nežádám uzavřené jednání, ale to, chci, co chci říct, je vlastně otázka určitého taktického přístupu. Pro všechny případy, pokud nedojde ke schodě s radou ohledně návrhu rozpočtu na příští rok, tak pak by Evropská unie měla žít s 1.12 eh, alespoň pro eh, pár měsíců s jednou dvanáctinou tedy. A po e, aktualizaci rozpočtu 2010 bude e, tedy ta úroveň plateb snížena o jednu miliardu. E, takže včera s vaší velkou podporou jsem při trialogu řekl, že zpravodaj je připraven podpořit ten opravný rozpočet 2010, ale po eh, dohodě. Takže já žádám o podmíněnou podporu eh, náš výbor, abychom eh, měli prostě zabezpečenou pozici. Samozřejmě já pevně doufám, že dojde k schodě, k dohodě v listopadu, v prosinci, no prostě kdykoliv, doufejme před prvním lednem, bylo by hezké, kdybychom se mohli tak dohodnout třeba během posledních dnů v roce ve Štrasburku společně, ale nikdo vlastně neví, co se stane. Každopádně posledním článkem příběhu je ten opravní rozpočet na rok 2010. No, děkuji mnohokrát. Budeme tedy moci ještě se o tom zmínit v 15 hodin, až budeme jednat za zavřenými dveřmi, abychom tedy mohli ty věci dovést do větších podrobností. Ale v každém případě nemusíme už teď přijmout rozhodnutí. Ostatně hlasování proběhne v 1. prosince ve výboru a já doufám, že do té doby ještě dostaneme také souhlasné stanovisko rady. Takže tvé přání, aby to skutečně napřed proběhlo v radě a pak tedy ten rozpočet číslo 10 si myslím, že se dá splnit. Okay, gibt's sonst noch Wortmeldung? Já budu rád, že o tom budeme moci diskutovat. Takže teď ještě další poznámky, pokud nemáte. Pokud jde o opravný rozpočet číslo 9, tam se zřejmě nikdo nechtěl vyjádřit proti. Takže k tomu nic nebylo takže opravný rozpočet, tam zpravodaj souhlasí. Takže můžeme přejít k bodu 8 na programu a tady bychom měli uvolnit prostředky z fondu Solidarity. Ten fond Solidarity to má na starosti pan Böge. Ano, bude to velmi stručné, říká pan Böge. Pokud je o fond Solidarity, jedná se tentokrát o záplavy, ke kterým došlo v Portugalsku na Madejře a dále o destrukce, ke kterým došlo po bouři Xintia na atlantickém pobřeží Francie v roce 2010 také. Portugalské orgány vyčíslily na 1,8 desetin miliardy škody, které vznikly, což představuje žádná celá 68 hrubého národního důchodu, čili v podstatě je to skutečně ten práh žádná celá 6, který byl překročen čili na základě nařízení můžeme skutečně tedy uvolnit prostředky z Fondu Solidarity, pokud jde tedy o velké přírodní katastrofy. Pokud jde o Madeiru, tam v podstatě tedy je to nařízení, jak říkám, platné. Pokud jde o Francii, je to 1,4 z 1 miliardy 425 milionů. Tam jsme tedy pod tou hranicí té limitní hodnoty a proto by se použilo kritérium mimořádné přírodní katastrofy na základě tedy toho, co je tam řečeno o mimořádné tedy regionální katastrofě a čili i zde by bylo možno eh, vzhledem k mimořádnosti celé události, vzhledem k její mimořádnosti pro ten určitý tedy regionální zeměpisný úsek a tedy velkého dopadu na eh, obyvatelstvo, na hospodářskou stabilitu tohoto regionu, rovněž tedy použít mm, ten článek 2.2 a pokud jde tedy o Portugalsko, tam by se jednalo o částku 31 miliard a pokud jde o Francii, bylo by to 35 miliard. S tím, že se tedy počítá, že do v podstatě 12. 11. by to mělo být tedy předloženo do vpoledne, abychom to mohli projednat 18. na plenárním zasedání. 18. 12. Pak máme tedy ještě opravný rozpočet 9, který bude v podstatě mm, zpracován stejným způsobem. Vycházíme tedy z prostředků, které máme v tom fondu na oživení hospodářství. Máme tam otázku obnovitelných zdrojů energie a komise má dbát na to, aby na konci celého toho řízení v podstatě ty prostředky, které jsme sjednali v rámci programu na oživení ekonomiky, skutečně tedy měly dostatek eh, fondů, které by měly být použity a máme být tedy informováni. Doufáme, že to tedy komise od nás dobře slyší slyší a že tuto informaci dostaneme. Čili to jsou prostředky uvolněné z fondu, říká paní předsedkyně teď, pro všechny kolegy. Pokud jde o e, ty pozměňovací návrhy máte do 10.11. do v poledne, to znamená pro podání pozměňovacích návrhů máte do zítřka e, do e, hodiny 12., abyste tedy mohli tyto návrhy předložit včas. I když jsme slyšeli 12. je to skutečně 10. Pan Portáž, ano, děkuji. Já bych měl jednu poznámku. Samozřejmě souhlasím s tím, aby se použily prostředky z fondu, ale nicméně bych si přál ještě učinit jedno prohlášení záplavy na Madejře k těm došlo v únoru. Už uběhlo 8 měsíců. Peníze, nejde tady o nějaké velké peníze, jde o 31 milionů na náklady tedy za 1,8 eh, miliard skutečných tedy nákladů na, na ty škody, tak i když je ta částka od Evropské unie poměrně malá k celkovému rozsahu škod, tak ty peníze přesto přicházejí pozdě a my bychom měli být schopni těch prostředků z toho fondu využívat lépe, protože na Madejře přichází zima, ostatně jako všude jinde v Evropě. A ještě pořád jsou tam velké nesnáze ještě pořád tedy tam mají velké finanční e, problémy. Celá řada rodin ještě trpí následky toho, k čemu došlo, protože se nepodařilo například spevnit budovy, ještě pořád jsou tam oběti tedy těch e, záplav, které byly v únoru opravdu nesmírně rozsáhlé. Je tedy třeba, aby tyto prostředky z Fondu Solidarity eh, byly jaksi využitelné rychleji, pokud máme skutečně reagovat na katastrofy tohoto typu, zejména v tomto úsporném období, kdy v podstatě se snažíme utrácet co nejméně prostředků. Barbara? Barbara, prosím volevo semplicemente... Ano, děkuji paní předsedkyně. v dubnu skupina EPP se odebrala na Madeiru do té oblasti, která byla opravdu tvrdě zasažená těmi záplavami. Byl tam pan Gariga, pan Fernandez, kolega Carvajo i já a e, přijala nás tedy místní eh, vláda, byli jsme tam několik dní, účastnili jsme se tiskových konferencí, abychom vysvětlili, že Evropský parlament a Evropská unie jako celek eh, se skutečně staví po bok tohoto regionu, kterého tak tvrdě se dotkly záplavy. Ještě pořád tam ležela eh, auta podél silnic, převrácená, e, ještě stále nefungovaly všechny silnice, byly tam strhané střechy i přesto, že tedy e, policie i místní vláda e, činili vše proto, aby toto letní nastávající období mohlo probíhat co nejlépe. Čili my jsme říkali, že skutečně jsme s nimi solidární, jako jsme to učinili pro obyvatele Aquily v Itálii. Myslím si, že tedy totéž eh, bude platit i pro Portugalsko, pro Azorské ostrovy. Děkuji, to je vše, co jsem k tomu chtěla říci. Ano, myslím si, že skutečně ji vždycky uplyne dlouhá doba od okamžiku, kdy dojde k určitým událostem, kdy vzniknou škody a okamžikem, kdy my schválíme prostředky. Je třeba říci, že skutečně mezi těmito dvěma body eh, je vždycky ten čas velmi dlouhý a nevím, jakým způsobem by bylo možné tyto věci urychlit. Možná, že by o tom komise mohla přemýšlet jakým způsobem v podstatě zkrátit ty jednotlivé správní kroky. Já vím, že členské státy musí nejprve vyhodnotit škody a potom předložit žádost a že i to samozřejmě zabere určitý čas, ale je pravda, že od ledna, února, kdy tedy k těm škodám došlo až do listopadu, že to je skutečně doba nesmírně dlouhá, že toho času uběhlo mnoho. A teď Salvador žádal o slovo. Ano, paní předsedkyně, je třeba říci, že se ty lhuty v mnohem zkrátily. Jistě si vzpomínáte, jak těžká byla situace slovenských orgánů, když došlo k záplavám tam. Trvalo asi roka půl, než se uvolnili peníze, zatímco teď se jedná o záplavy v únoru a e, teď se ty prostředky schvalují v listopadu. Je pravda, že už celé to řízení bylo zahájeno, takže místní orgány dostanou peníze. Vždycky mezi tím samozřejmě stojí celá řada těch správních článků, regionální, eh, národní, vnitrostátní orgány a potom tedy ta část evropská. My jsme skutečně mobilizovali velmi rychle ten pružný nástroj. Dospěli jsme okamžitě ke koncensu. Myslím si, že komise také eh, vyvíjí značné úsilí, takže zásadní problém bych řekl, že je teď vlastně propojení mezi vnitrostátními orgány a orgány evropskými. Pak je třeba také eh, vyhodnotit skutečně škody a zvolit cíle, které chceme financovat, což není vždy jednoduché ale myslím si, že pokud se nám podaří to udělat za dobu kratší, než je jeden rok, že to skutečně bude dobrý výsledek. Ano, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je pravda, že všechny postupy, které vedou k tomu, aby se řešily otázky přírodních katastrof, musí být optimalizovány, aby byly co nejrychlejší. Nicméně Eh, v autonomní oblasti Madeiry byly okamžitě zahájeny nápravné práce a já bych chtěl připomenout rychlost, s jakou regionální vláda na Medejře dokázala v podstatě zahájit eh, úpravy stavební a jiné práce ještě bez toho, že tedy neměli peníze ani vlastně od státu, ani od Evropské unie. Ano, takže jak říkám, pozměňovací návrhy do zítřejšího poledne. Budeme hlasovat 18. a potom v prosinci budeme tuto otázku posuzovat na plenárním zasedání. Dá se tedy předpokládat, aby ty peníze potom byly rychle poukázány v Portugalsku. A můžeme přejít k dalšímu bodu na programu jednání. Zur Mobilisierung. Äh, Další body se týkají uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Máme zde dva případy, o kterých se nyní nebudeme rozhodovat, ale chtěla bych, aby proběhla diskuze. Dávám slovo Barbaře, aby se vyjádřila k bodům 9 a 10. Děkuji, paní předsedkyně. Byla zde podána žádost o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, kterou podalo za prvé Německo a za druhé Slovensko. Německo požádalo o podporu 1181 pracovníků, kteří pochází ze čtyř výrobních závodů v Bádensku, Württembersku. Jedná se o podnik, který působí v odvětví tiskařských strojů a e, žádají asi o 8, milion, o 8 milionů eur, plus minus 8 milionů 308 tisíc 555. A v tom druhém případě Sloven, Slovinsko se byla ta žádost podána v souvislosti s propuštěním 2554 pracovníků v podniku Mura, který působí v oděvnictví. A oni žádají asi o 2 e, miliony 247 tisíc eur. Lhuta je na konci listopadu, ale hlasovat ve výboru budeme 18. Chtěla bych eh, vás požádat o to, abychom to hlasování odložili, protože zde také ještě bude žádost z Nizozemska. Hovořili jsme o tom již před dvěma týdny. Jednalo se právě o návrhu, aby to hlasování bylo odloženo na později a pan Augle a pan Haglund předložili pozměňovací návrh, který žádal zpětnou vazbu žádal o to, abychom měli zpětnou vazbu o tom, jak byly prostředky nakonec vynaloženy. Neměli bychom nikdy zapomínat na to, že ty fondy, že ty prostředky mají pomáhat pracovníkům k tomu, aby se opětně začlenili do pracovního trhu. Mm, já si myslím, že ten pozměňovací návrh je dobrý, podporuji ho, ale chtěla bych také připomenout kolegům, kteří by chtěli předkládat případné pozměňovací návrhy, že už eh, do zprávy pana Portáše byla začleněna část, která se má týkat revize nebo přeměny tohoto Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Nyní čekáme pouze na to, aby komise provedla revizi pravidel pro eh, tento fond, což bude příští rok. A poté uvidíme, zda vezmou na, v úvahu návrhy našich kolegů. Děkuji. Ano, děkuji. Říká paní předsedkyně, nyní paní Vertman. Děkuji za slovo. Chtěla bych hovořit o podniku Heidelberg Druckmaschinen. Byl to podnik, který vzkvétal. Byla to vlastně mezinárodní, mezinárodně působící firma. A také to byla taková chlouba technického průmyslu. Po celá léta se tomuto podniku dařilo velice dobře. Mě šokovalo to, že tento podnik nyní žádá o pomoc. Podívejme se na některé číselné údaje. Zdroje na rok 2005 až 2006 byly 290 milionů, v roce 2006 až 2007 300 milionů a Poté to pokračovalo na 247 milionů. A nakonec ten podnik se vlastně dostává do ztrát. Podle zprávy, kterou máme k dispozici, se ta firma dost potápí. Také o tom hodně píší v novinách. V roce 2006 tento podnik měl pobočku v Šanghaji. Samozřejmě chtěli využít tyto, tyto nové trhy v Ázii. A v roce 2006 to vlastně pro tento podnik byl třetí největší trh, kde působila. A nyní podávají žádost o podporu a já tedy doufám, že ta žádost bude v souladu se všemi pravidly, která se toho týkají. Nicméně je zde jedna otázka. I když jsme v období obnovy eh, Německa, tak zde bylo propuštěno 1181 pracovníků. Myslím si, že by nás zajímalo, jak se nyní firmě daří z ekonomického hlediska nesmíme zapomínat na to, že ta firma působí i v Ázii, což je firma, kde nejsou tak vysoké náklady na mzdy. Myslím si, že to je prostě trochu jiná situace. Chceme zde využívat, nebo oni chtějí, abychom využívali eh, evropské prostředky a já se trochu bojím, že oni vlastně mohou ty prostředky využít eh, v, těch svých, v, té, v té své pobočce v Ázii. Myslím si, že Eh, ty peníze by měly plynout na rekvalifikaci pracovníků v Německu. Hmm, nevím, zda bychom o tom ještě neměli více pohovořit a více o tom přemýšlet. Možná bychom tam měli dát určitou pojistku nebo určitou záruku, protože vím, že jste byl určitý podobný případ, kdy byla firma, která prostě působila v jedné, v jedné zemi, ale měla ještě pobočky v jiných zemích. A já si myslím, že bychom tedy tuto žádost o podporu měli důkladně přeskoumat. E, nedávno jsem se snažila zjistit co nejvíce informací a myslím si, že bychom o tom ještě měli více diskutovat. Děkuji, paní Vertman. Takže co se týče té firmy Heidelberg Maschinen, tak já rovněž o tomto tématu něco vím, mám k tomu určitou vazbu. A jedná se o region nebo o zemi, ze které pocházím. Hmm. Víte, že dnes je tam problém s vysokou nezaměstnaností, protože tam eh, dříve byl zejména průmysl eh, uhlí a ocely, který je nyní eh, v útlumu. A firma Heidelberger, nebo, nebo to, ten region je vlastně v lokalitě, který spadá pod cíl 1. To, ta situace se však změnila a myslím si, že bychom také měli uh, zmínit ten posun, který se týká uh, toho systému financování regionu a že zde máme tedy cíl 1 a cíl 2. Je důležité, aby prospěch měli pracovníci, kteří jsou propuštění, protože právě oni musí získat pomoc, aby se opět dokázali začlenit do pracovního trhu a aby si třeba zvýšili kvalifikaci. Myslím si, že o tom Barbara ještě bude hovořit. Nyní se hlásí Laslo Šurian a pak Miguel Portáš. Laslo? Ano, děkuji. Myslím si, že souhlasím s tím, co jste právě řekla. Musíme si být jistí, že peníze, které případně zašleme tomuto žadateli, nevyužije ta firma, ale že poplynou těm propuštěným pracovníkům. Nicméně myslím si, že je velice zajímavé hovořit o tomto bodu. Uvedu jiný příklad. Například máme zde fond Solidarity. V jednom případě se stalo, nebo v jednom případě bylo jasné, že pokud e, se najde určitý vyník nějaké katastrofy, tak by ty peníze, které byly připraveny nebo vynaloženy, byly vlastně navráceny na úroveň EU. Takže si myslím, že bychom možná mohli takovou pojistku, takový systém začlenit i do fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. To znamená, že pokud se firma svobodně rozhodne, že chce působit v jiné části světa, kde má třeba větší podpory, větší pobídky a kde má nižší mzdové náklady, tak tam si myslím, že není úplně na místě, aby na to přispívala Evropská unie. Jde o myšlenku, eh, nebo obecně eh, nezaměstnanost a zaměstnanost je eh, v dikci členských států. Nicméně Evropská unie se do toho určitým způsobem zapojuje. A právě proto zde existuje tento globalizační fond. Pokud se ta firma účastní, aktivně účastní řešení toho problému, tak eh, bychom ji měli podpořit. Myslím si, že taková debata byste měla proběhnout, protože může také ovlivnit i příští vývoj pravidel. Takže jsem velice rád, že jsme slyšeli o eh, těchto konkrétních příkladech. Děkuji a nyní Miguel Portáž. Jsem eh, sobre este dilema que foi colocado. Děkuji za slovo. Chtěl bych vystoupit hovořit o tom dilematu, o kterém se zmínil e, kolega. E, je tady třeba věci zlepšit. Ut má pravdu v tom smyslu, že ten fond má být e, použit na pomoc propuštěným a ne využíván firmou. V tomto směru nejsou tady žádné pochybnosti ohledně toho návrhu, který leží na stole, ten je v pořádku a dodržuje toto zadání. Ale situace, ve které, dejme tomu, nadnárodní firma přesune se z jedné země do druhé, ve které vytvoří zase pracovní příležitosti, no to už se přece tady stalo v kandidátských zemích. Třeba z Irska přešla firma do Polska a otevřela tam eh, eh, továrnu, kde zajistila zase pracovní příležitosti a dokonce s podporou polské eh, vlády. Myslím si, že fond tento typ problémů neřeší. A souhlasím s kolegou Surianem, který tvrdí, že je zapotřebí, abychom tady měli k dispozici nějaký jiný nástroj, nějaké jiné nařízení, které by Evropě zaručili eh, náhradu těch finančních prostředků, vrácení těch finančních prostředků, prostředků, kdyby v praxi bylo pak eh, konstatováno, že vlastně ty peníze sloužily nepřímým způsobem k financování kolektivního propouštění. Toto nepřímé financování kolektivního propouštění je reálné, existuje a není možno se před tímto eh, nějak skrývat oči. Paní Wertmann. Děkuji. Eh, jaká je moje pozice vůči tomuto fondu přizpůsobení? Eh, jistě pro nezaměstnané je to dobré, ale z mého pohledu Eh, jde tady o to, že tady nějaká firma propustí určitý počet pracovníků, protože dobře ví, že ti lidé dostanou nějaké finanční prostředky od Evropské unie a zároveň ta firma pak eh, vytvoří vlastně eh, novou továrnu nebo nový trh někde tamhle v Asii. Takže tímhle způsobem se nedá zacházet s penězi evropských daňových poplatníků. Je třeba tady vymyslet nějakou záruku, nějakou pojistku, aby se tak ty věci neděli, eh, protože eh, prostě tady dochází eh, k určitému oživení ekonomickému, ale na úkor Evropské unie. A to oživení se často děje mimo hranice unie. Děkuji, rozumím tomu, ale nebudeme to tady znovu opakovat a diskutovat do noci. Takže je zapotřebí patrně něco učinit pokud je tomu skutečně tak. A my jsme to také vlastně vyzdvihli před 20 lety v tom smyslu, že jsme se konečně zbavili té e, plánované ekonomiky a vlastně je, je tady nutnost e, aby firmy postupovaly vlastně novým způsobem plánování. Máme tady dalšího řečníka. Děkuji. Tato věc z Arda Druk ukazuje, že tady jsou určité problémy. V tomto případě by eh, ta firma, kdyby nepropustila eh, přes eh, přes tisíc zaměstnanců, tak by prostě zbankrotovala. A nás teď v tuto chvíli nezajímá přežití či naopak bankrot té firmy, protože v tu chvíli bychom vlastně měli co dočinění s nějakou centrálně plánovanou ekonomikou e, z nového typu. Ale je tady prostě problém v tom, e, že dochází k delokalizacím, e, konkrétně v tomto případě do Rumunska a kritéria, která umožňují vlastně využít těch prostředků z tohoto fondu, nejsou zcela jasná eh, a jsou vlastně vykládána velice pružným způsobem. Podobně tomu bylo v případě Nokia. Takže já si nemyslím, že toto by byl důsledek globalizace, jsou to spíš vnitřní problémy. Proč vlastně ten fond byl využit v tomto případě? Tady eh, také dochází k přesunům e, z finančních prostředků z jednoho fondu do druhého. Jsou to takové kosmetické úpravy. E, jednoduše musíme prostě lépe promyslet kritéria pro e, využívání zdrojů z těchto fondů. A jsou tady určitá klasická kritéria u některých fondů, jako u Evropského sociálního fondu, to říkám pod vaší kontrolou. Proč tedy Eh, vlastně tady eh, nemohl eh, být využit tento fond, proč byl využit tedy ten fond pro přizpůsobení. Děkuji Ano, někteří pochopili, že mohou snázeji využívat právě prostředků z Fondu pro, globali, eh, pro přizpůsobení se globalizaci. Děkuji. Vždycky se nakonec dostaneme do stejné rozpravy, když eh, diskutujeme o specifických eh, návrzích ohledně využívání Evropského globalizačního fondu. A já jsem velice rád, že lidé více a více chápou, že tady se jedná o nástroj, který velice zásadním způsobem eh, vlastně negativně ovlivňuje situaci na trhu. Juto, ty jsi o tom také mluvila, v tom smyslu, že musíme rozlišovat eh, mezi eh, pomocí nezaměstnaným a dotacím firmám. Tržní ekonomika funguje takovým způsobem, že vlastně někteří už předjímají pomoc, anticipují pomoc Evropské unie, především v těch případech, kdy má dojít k masivnímu eh, propouštění zaměstnanců. A ono to vlastně nepřímě, nepřímo pomáhá právě firmám. To všichni víme. Laslo tady také zmínil velice zásadní věc. V podstatě je nemožné zjistit, zdali eh, samotná existence tohoto fondu pro zmírnění důsledků globalizace vlastně nespustila určitá, eh, určité pohyby na straně firem. A ať už ta kritéria posílíme tak či onak, tady prostě budou firmy, které budou využívat a zneužívat těchto prostředků. E, takže já chci ještě jednou e, říct něco, co nebude nikdy e, důrazně zdůrazněváno v tom smyslu, že toto je nástroj, který vlastně Eh, negativně ovlivňuje, eh, negativně mění situaci na eh, trhu a vlastně se tak trochu vracíme právě k té řízené, centrálně řízené ekonomice. Děkuji. za řadě Salvador. Con todos los respetos para el colega Bocros, yo creo que precisamente. Já samozřejmě eh nesmírně ctím svého kolegu Bokroše, ale v podstatě pokud jde o přizpůsobování se globalizaci, ten fond právě nemá vytvářet pokřivení hospodářské soutěže, protože je to v podstatě eh, jediný nástroj ad personam, který je skutečně určen přímo pracovníkům. Problém fondu ovšem pochází z toho, jak byly nastaveny předcházející finanční výhledy, za kterých byl tento fond ustanoven. Jako kdyby to byla tedy odpověď Evropské unie ad hoc na situace, ve které pracovníci některých podniků jsou tedy vlastně zasaženi tímto novým jevem, kterým je globalizace. A poté v důsledku hospodářské krize byl dána možnost, daleko větší možnost eh, používat tento fond a všechny podniky, které z důvodu hospodářské situace mohly být ohroženy, byly v podstatě eh, vhodnými tedy eh, využivateli tohoto fondu, příjemci tedy, kteří měli právo to používat. Ostatně o tom hovořili kolega Portaž. Počet žádostí skutečně vzrostl exponenciálně v posledních letech což ani tak nesouvisí s globalizací, jako spíše se současnou hospodářskou situací. A tento mimořádný ráz, to znamená v podstatě využívání fondu v důsledku hospodářské krize, to je samozřejmě omezeno časově do roku 2011, v okamžiku, kdy se budeme vracet té výchozí situaci, to znamená k přemysťování výroby, až se budeme vracet právě tedy k tomuto základu, pak myslím, tento kontroverzní aspekt eh, zmizí. Já myslím, že ten fond je velmi užitečný, že skutečně eh, činí Evropu viditelnější eh, mezi pracovníky, protože je to jediný nástroj, který umožňuje poskytnout konkrétní pomoc pracovníkům jako takovým. Pokud je o sociální aspekty fondu, tam v podstatě máme z hlediska finančních výhledů, které začnou v roce 2013, jinou situaci, pokud se nám podaří v podstatě znovu nastavit mandát pro Evropský sociální fond, budou asi věci vypadat jinak. Ale pokud jde o dnešní stav, oba tyto fondy odpovídají tedy zcela odlišným podmínkám a mají řešit jiné problémy. Also jetzt. Takže teď už nemám žádné další žádosti o slovo a mohu tedy dát slovo Barbaře. Děkuji, paní předsedkyně. I když je trošku dnes obtížné něco uzavřít, protože pan Garik velmi dobře vysvětlil, eh, jak tedy vypadá situace s fondem. Jde skutečně o to, abychom mohli v podstatě také sklidnit obavy paní Wertmann. Nejde o to pomáhat například čínským pracovníkům nebo někomu mimo rámec Unie. Ten fond má poskytovat významnou podporu evropským pracovníkům. To všechno nesouvisí s rozpočtem podniků, ale skutečně to tedy přijde rovnou na účet těch pracovníků postižených eh, a umožní jim to, aby si třeba zajistili lepší eh, kvalifikační kurzy. Nejde jenom o nějaké informační kurzy, o nějaké jazykové kurzy, ale ten fond je skutečně z tohoto hlediska velmi důležitý, protože poskytuje kvalitativně lepší možnosti. Samozřejmě je nutné kontrolovat využívání těchto fondů a jak jsem říkala, tento pozměňovací návrh Alvaro Argland skutečně žádá o to, aby zde byla zajištěna zpětná vazba, pokud jde o využívání tohoto fondu. Ale chtěla bych připomenout kolegům, že komise rozhodně není hloupější než členské státy. 35 je spolufinancování ze strany vlád jednotlivých členských států a tím také probíhá vlastně kontrola. Tyto členské státy si nenechají jen tak něco namluvit. Takže si myslím, že tato diskuse je velmi užitečná, že je to velmi podstatné, protože komise možná se teď bude dívat jiným eh, pohledem, jinýma očima na tyto otázky, protože fond eh, který existuje dlouho. Sociální fond je odlišný od fondu pro přizpůsobování se globalizaci a myslím si, že je důležité, aby tento fond dále pokračoval. Ano, děkuji. Čili můžeme nejprve uzavřít diskusi na toto téma. Pokud jde o pozměňovací návrhy pro tyto dvě zprávy, je to 12. listopadu v 10 hodin, čili je to úplně obráceně oproti tomu fondu Solidarity, čili 12. v 10 hodin. A teď můžeme přejít k bodu 15 Jedná se o záruky eh, evropské, na ztráty Evropské v investiční banky. Děkuji, paní předsedkyně. Velice podrobně jsme diskutovali o této otázce na našem výboru. Zatím došlo k některým změnám. Jednak tedy už eh, zde byly předloženy pozměňovací návrhy. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří si vyšetřili určitý čas na to, aby se věnovali této velice důležité otázce. Domnívám se, že co se týče pozměňovacích návrhů, které máme k dispozici, tak můžeme identifikovat určité hlavní oblasti zájmu. Za prvé, snaha zvýšit eh, transparentnost, která se týká přehledu o práce EIB. Také musíme najít rovnováhu mezi novými požadavky, a, které jsou kladeny na banku a zároveň, eh, aby ty eh, původní funkce banky pokračovaly. Další taková množina cílů se týká šíře působnosti Evropské investiční banky. Zejména jsou zde pozměňovací návrhy, které žádají akčnější eh, činnost pro snižování chudoby nebo pro oblast změny klimatu. Musíme zde ještě vypracovat eh, dobrý, eh, dobré, dobré znění toho textu a myslím si, že obecně kolegové nechtějí příliš měnit to, jak ta banka funguje, ale spíše chtějí posílit její silné stránky. Třetí množina pozměňovacích návrhů se týká zřizování monitorovacích mechanismů. Opět budeme vycházet z těch stávajících postupů. Podíváme se na to, jak je to v jiných mezinárodních nebo v jiných finančních institucích tohoto typu. Bude se jednat o nový požadavek kladený na banku EIB. Domnívám se, že ty pozměňovací návrhy jdou všechny stejným směrem, čili bude potřeba pouze vypracovat konečné znění. Ještě čekáme na návrhy od ostatních výborů. Myslím si, že dnes se o tom hlasuje ve výboru pro rozvoj, což je poslední výbor, který se k tomu ještě bude vyjadřovat. A také budu, pot, poté okamžitě se <clears throat> spojím se, svými, se svým kolegou, se svým stínovým zpravodajem, abychom vypracovali hlasovací seznam a připravili kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, z hlediska stínového zpravodaje za EPP. Eh, plně eh, sdílím postoj zpravodaje k pozměňovacím návrhům. Jsme předložili tři pozměňovací návrhy a byly jsme předmětem následující strategie. Nejprve je to otázka finality Evropské investiční banky, Eh, všichni víme, že tato banka má eh, autonomii a eh, autonomně vlastně vybírá finanční příspěvky, takže si nemůže dovolit ztrácet finanční zdroje mimo území Evropské unie. Pak je tady ještě ta červená linka těch všech pozměňovacích návrhů, jak jsme to často říkali zde v tomto výboru, je třeba zachovat roli Evropského parlamentu ve smyslu Lisabonské smlouvy a pozměňovací pozměňovací návrhy, které předkládáme, e, jdou dvěma konkrétními směry. Jde o to, aby byla dobře e, definována škála či rozsah mandátu Evropské investiční banky a její účast na politice rozvoje ve stávajícím období v, v současném kontextu. Je tady nějakých 10 či 12 zemí, se kterými má Evropská unie e, dohody a je tedy e, normální, aby Evropská unie šla e, dále tou cestou, kterou si vytkla mimo své území. A ohledně e, komunitárního rozpočtu, o kterém jsme hovořili dnes ráno, tak chci tady e, přednést, že se jedná o 10 které jsou předmětem garancí, 16,5 e, zhruba 16 miliard eur mimo hranice Unie. Tyto pozměňovací návrhy tedy přicházejí s určitými kontrolními mechanismy, ve kterých by již parlament hrál e, důstojnou roli. Ovšem jedná se o e, rozvojovou banku, ne e, banku e, jinou, jiného typu e, a e, tady vlastně financování spočívá na Evropské unii a solidita, pevnost tohoto financování musí být zachována. Musí tedy samozřejmě eh, být snaha o to, aby to nebyly ztracené E, typy financování. A pak je tady ještě další věc, a ta se týká e, rozpočtu Evropské unie a obtížnosti jeho schvalování. Spíš než zvyšovat ten strop výdajů pro každý region, e, tak my jsme šli cestou zvýšení marže ohledně přerozdělování mezi regiony. Nežádáme další prostředky, ale žádáme, aby prostě byly, bylo možnost prostředky hýbat podle toho, jak se budou objevovat priority v oblasti zahraniční politiky, spolupráce a tak dále. První pozměňovací návrh posiluje rozpočtovou kontrolu. Je tady tedy návrh nové evropské platformy pro spolupráci a rozvoj tak, aby se e, rozpočtové orgány mohly více na tom podílet. A e, také vlastně už jsou tam stanoveny určité časové údaje, e, do kterých by tedy určité lhůty, do kterých by ta platforma měla být ustavena a začít fungovat. Tak to vyplývá z logiky Lisabonské smlouvy. A pak je tady druhý pozměňovací návrh, který se vlastně podobným způsobem obrací k Evropské investiční bance, k vnějším eh, investicím a eh, spolupráci. A my tady chceme dosáhnout určité vyváženosti, rovnováhy mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, mezi jednotlivými aktéry. A za třetí je tady otázka zvýšení marže přerozdělování zdrojů mezi regiony a podregiony. E, takže to samozřejmě by bylo možné a zároveň podle tohoto pozměňovacího návrhu zároveň by nebyl zasažen rozpočet. Děkuji, pan Surian. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl stínovým zpravodajem u návrhu stanoviska v Ekonu a spolupracovali jsme s příslušným zpravodajem, musím říct. Ta práce je dobrá. E, výsledek té práce, který teď máme na stole, ale nicméně musíme i nadále spolupracovat. Myslíme si, že tady jsou určité rigidnosti, e, které jsou v některých pozměňovacích návrzích a dám příklad. Například je to pozměňovací návrh 21, eh, kde se doporučuje Evropské investiční bance, aby záruka, eh, která by tedy byla dána stranou eh, pro země a projekty, které by měly nejslabší přístup k trhu. My prostě neakceptujeme takovouto rigiditu eh, pro, Evropský investi- pro Evropskou investiční banku, ale pokusíme se se spravodajem a s dalšími stínovými spravodají to ještě eh, prodiskutovat a najít nějaké řešení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Spravodaj navrhl setkat se se všemi stínovými zpravodaji, aby se vypracoval společný text a ještě tady náš kolega na závěr. Ano, chtěl bych velice poděkovat kolegům. Myslím si, že uvažujeme všichni podobně a budeme o tom ještě hovořit. Nicméně chtěli bych vám pouze připomenout, že se jedná o postup spolurozhodování. Znamená to, že musíme dosáhnout rovněž toho, aby s tím souhlasila rada. Co se týče postoje Evropského parlamentu, tak si myslím, že se budou určité problémy Souvisí to i s tím, co říkal kolega Surian, jak zlepšit pružnost v rámci stávajících stropů. Myslím si, že Evropský parlament bude mít velice silnou konsolidovanou pozici, což velice ujasní nebo ulehčí vyjednávání s radou. Děkuji. Dobře, děkuji. A budeme o tom tedy hlasovat na další zasedání výboru pro rozpočet a poté <clears throat> toto bude předneseno na plenárním zasedání. Tím se dostáváme k bodu 16 a 17. Jsou to body, o kterých má hovořit pan Reimer Bege, který je však momentálně zřejmě zaneprázdněný. Takže poprosíme pana Lásla Šuriána, Zda by nám tedy mohl e, říci něco k bodu 17. Týká se to Irska. Chtěla bych požádat pana Šuriána, jak je to tedy e, s tím uvolněním prostředků, který se týká Irska. Možná, bych, možná by pan Šurian mohl probrat oba body dohromady. Nevím, zda ještě zapotřebí nějaký úvod, nebo zda už zaznělo vše k tomuto tématu. Pan Šurian. Ach so, Nein, wir stimmen nicht ab. Wir müssen ähm, auch... Eh, pan Šorian se ptá, zda čekáme na postoj eh, rady. Ano, je to tak, říká paní předsedkyně. Stále ještě není znám postoj rady. Dobře, tím pádem už bychom tedy mohli hlasovat o těchto dvou bodech. Ale nebudeme o nich hlasovat budeme hlas, podíváme se zatím na, bod, na body, které jsou od bodu 19 až po bod 24. Konkrétně se podíváme na body, které se týkají uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se tedy o ty body od bodu 19 po bod 24. Hovořili jste o Eh, o těchto bodech. Jedná se o posouzení ve výroční zprávě o tom, jak fungují eh, tyto, mm, tyto služby. Eh, jedná se vlastně o určité posouzení toho, jak ty peníze pomohly propuštěným pracovníkům. Jde o to, aby komise nedělala to, že pouze poskytne prostředky, ale aby také následně zhodnotila, jak ty prostředky zafungovaly. Tento pozměňovací návrh, o kterém jste tady již hovořili, se vlastně vztahuje na všech těchto šest zpráv, ale to je jediný pozměňovací návrh, jinak zde žádný jiný pozměňovací návrh není. Chtěla bych požádat výbor, zda bychom tedy mohli hlasovat o těchto všech šesti zprávách společně. Hlasovali bychom tedy unblock. Výborně, děkuji. Čili kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Jeden se zdržel, jeden hlasoval proti, čili je to přijato. Tím už se dostáváme k otázce převodu prostředků. Je to bod 25. Je zde celá řada žádostí o převodu a dávám slovo Láslovi Šuriánovi. Velice děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, je zde řada převodů prostředků, které souvisejí právě s tím globalizačním fondem. A na základě rozhodnutí, které jsme nyní učinili, nemohu učinit nic jiného, než abych podpořil tyto převody prostředků. Je zde, je zde tak ten známý globální převod, Jo, no, ano. O kterém jsem už hovořil, když jsem hovořil o opravném rozpočtu na rok 2010. Myslím si, že i tento globální převod bychom měli schválit. Dále jsou zde další dva převody, O tom prvním jsme hovořili na začátku a před několika dny zde zazněly určité stížnosti ze strany komise. Komise hovořila o tom, že bychom dnes, že to vlastně není na pořadu dne pro dnešní zasedání. Mě by zajímalo, co si o tom myslí jednotlivé politické skupiny. Jedná se tedy o převod, o kterém hovořil pan Alain Lamassur. Je to převod číslo 54. Jedná se o převod prostředků, který se týká pomoci po záplavách v Pákistánu. Důvod, proč na nás komise naléhala, je humanitární povahy. Jedná se o to, že se jedná o převod prostředků za účelem humanitární pomoci a také to souvisí e, s tím, e, jak e, bude Evropská unie působit jaký bude mít image v této souvislosti. Myslí, eh, ještě bylo zapotřebí eh, určitá doba na překlad všech dokumentů. Nicméně já jako zpravodaj jsem připraven přistoupit k hlasování, pokud nebude žádná stížnost eh, ze strany ostatních členů tohoto výboru. Jsem přesvědčen, že bychom se nejprve měli rozhodnout o tom, zda máme hlasovat o tomto převodu. Je to tedy převod číslo 54. A pokud chceme hlasovat, tak je zde ještě otázka, zda chceme hlasovat v bloku. Já bych navrhoval, abychom hlasovali unblock. Děkuji. Ano, velice děkuji. Myslím si, že bychom měli být schopni hlasovat unblock, zejména co se týče těch převodů. Takže myslím si, že bychom mohli hlasovat v bloku o těch eh, prvních šesti převodech. A co se týče toho převodu číslo 54, tak zde mám následující otázku. Ptám se, zda se jedná pouze o peníze, pouze o finance, protože mám pocit, že na včerejším trialogu nebo na tom trialogu minulý týden se komise zmínila o tom, že se má také uspořádat dárcovská konference, kde by se měla účastnit i vysoká představitelka Catherine Ashtonová za Evropskou unii. A Catherine Ashtonová by také měla přislíbit určitou finanční pomoc. Mám pocit, že se hovořilo o větší částce peněz. Domnívám se, že ona i se svou předchůdkyní paní Fererovou Waldnerovou by nás možná měli navštívit a vysvětlit, o jakou částku by se jednalo a jakou částku z evropského rozpočtu chceme poskytnout na pomoc Pakistánu. Mě by zajímalo, zda už eh, to bude všechno v rámci toho přesunu 54, nebo zda tam ještě bude něco navíc. Čili navrhuji, abychom se nejprve podívali na těch prvních šest převodů, které se týkají globalizačního fondu. Chcete hlasovat unblock? Joland? Ano, já mám ještě jednu otázku na komisi, která se týká právě převodu na globalizační fond. Pokud to dobře chápu, tak zde tak komise navrhuje, eh, aby eh, zde vlastně byly převzaty prostředky z programu CIP, který je zaměřen na malé a střední podniky, což jsme kritizovali. Myslíme si, že nyní by to měl být právě program, na který se zaměříme, ten program CIP, a který bude dobře plněn, ale tak to není, protože to tak vypadá, že z toho programu odčerpáváme prostředky a dáváme je do globalizačního fondu. Zajímalo by mě, zda by to komise mohlo vy, nějak lépe e, vysvětlit. A zajímá mě, proč program CIP není lépe plněn. Okay, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, dann bitte ich ja... No. Myslím si, že to je otázka, která by měla být zodpovězena. Jednak se to týká toho programu CIP a také eh, je zde otázka, zda se jedná už o konečný balíček pomoci, nebo zda ta pomoc ještě bude vyšší. Thank you, Madam Chair. I... Paní předsedkyně. Nejprve k otázce, kterou eh, tady zmínil pan Fer ohledně původu eh, těch finančních prostředků eh, využívaných eh, pro eh, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Ano, tak jak to bylo řečeno, je právě ten způsob, jakým většinou jsme postupovali pro platby a vlastně ty dvě Eh, linky, které se týkají eh, venture capital a eh, guarantee instruments, jsou propojené s požadavky, které k nám přicházejí od malých a středních podniků. A všechny ty prostředky byly využity plně. Důvod je, že tam vlastně dochází k určité časově prodlevě při vyplácení, protože ten životní e, cyklus těch projektů se pohybuje mezi třemi a třinácti lety, e, takže e, jak jsem řekl, dochází tedy k určitému posunu. V tom prvním roce Eh, který vlastně eh, přichází v úvahu, tak prostřednictvím toho Trust fondu, který využívá Evropská investiční eh, banka, Evropská komise konstatovala, že vlastně tam je dostatečné množství hotovosti pro to, aby se vyhovělo všem požadavkům a detailnější informace ohledně toho, jaká je výše prostředků v těchto trust fondech a jak eh, se provádějí eh, konkrétní operace a jak eh, to vypadá s těmi životními cykly jednotlivých projektů, je tedy předmětem nóty v odpověď na otázku, kterou zaslal E, váš kolega. Takže ta informační nota byla zaslána sekretariátu vašeho výboru a asi by bylo užitečné, aby se s ní seznámili členové výbory, výboru, protože e, jsou tam všechna vysvětlení a také číselné údaje. V podstatě jde o to, že využívání prostředků z těchto dvou linek není v žádném případě něčím, e, co by nějakým způsobem nebezpečně ovlivňovalo využití toho fondu, e, protože tady prostě e, nejprve musí vzniknout právní e, odpovědnost a ta a ty platby potom hodně závisejí na těch konkrétních malých a středních podnicích. A o venture kapitálu je to také propojeno s ekonomickou situací Eh, tam ty investice také postupně klesají v rámci hospodářského cyklu a eh, té, eh, je tam také k dispozici určitý graf, jak to vidí tedy Evropská asociace pro venture kapitál. A teď ještě k otázce Pakistánu. Ta naléhavá pomoc eh, má za cíl vyřešit eh, krátkodobé potřeby Pakistánu, které zůstávají stále vysoké. A ty požadavky, eh, nebo spíš ty potřeby jsou obrovské. Jde tedy o to, tu poslední tranži, která je v, tom, v té rezervě k dispozici využít. Koncem měsíce se tedy koná příslušná konference a to, co slíbí komise, samozřejmě bude vycházet z toho, co je k dispozici eh, v kapitole 4, kde se nacházejí tedy ty různé nástroje pro pomoc třetím státům je tady určitá část, která je již naprogramována pro Pakistán a pak jsou tady ještě další nástroje, kde možná vznikne potřeba ještě změnit ten eh, žebříček priorit. Jsou tady věci, které možno použít pro eh, speciální zvláštní případy krizí jako eh, nástroj stability. A v této fázi mohu než eh, ukončit tím, že komise vám sdělí, eh, co bude konat a eh, že tedy příslušné osoby budou vyslyšeny tímto výborem. Ano, děkuji. Takže opravdu ještě nejsme v závěru celého procesu. Toto není konec. Takže s tímto prohlášením e, z komise můžeme tedy ty, těch prvních šest převodů odhlasovat, kdo je pro. Takže teď je to tedy převod číslo 38. Třicet osm, ano. Je to tady tak napsáno. 29, 30, 31, 32, 33, 34. O těch už tedy bylo hlasováno a teď jsme u čísla 38. Ne, opravuje se paní předsedkyně. 38 tady není, takže 53 53, to jsme se rozhodli, že odložíme na odpoledne, a nebo na další jednání. To ano, můžeme o tom diskutovat odpoledne. Dovedu si představit, že e, se to dá propojit s rozpočtem, opravným rozpočtem 2010. Tento převod se neobjeví na plenárním zasedání Otázkou je, zdali počkáme na Pakistán a nebo nikoliv. Takže teď tedy převod 54 s vysvětlením komise. Ptám se, zdali jsme tedy pro tento převod číslo 54 s vysvětlením komise. paní předsedkyně, vzhledem k těm té mailové korespondenci kolem tohoto tématu. Tady bych možná doporučoval, nebo se ptám, zda je možno to přesunout na odpoledne, to hlasování, abychom dali určitou příležitost koordinátorům, aby to ještě probrali do podrobností. Ano, co se mne týče, tak já si myslím, že třeba to vyřešit raději rychleji, ale koordinátoři mi řekli, že můžeme hlasovat tak eh, proč to zase odsouvat, proč to oddalovat? Pokud můžeme hlasovat, tak si myslím, že, abychom, že je lepší, abychom hlasovali. Kdo je pro eh, převod 54? Kdo je pro? Výborně, kdo je proti? Nikdo. A přece jenom jeden hlas proti. Kdo se zdržel hlasování? Nikdo. Výborně, přijato s jedním hlasem proti. A teď tedy převod 56. U tohoto převodu je vlastně ten program snížen Evropská rozpočtová eh, politika a příslušná linka tam eh, rostou. Pro mě je tedy eh, důležitější abychom měli lepší dopravu v Evropě než lepší statistiku, eh, kde se ten rozpočet trošičku snižuje, takže v tomto směru to vidím takhle. No tak ten, myslíte si, že ta částka, která je eh, do, dopravě přidána, to nějak vylepší tu situaci v dopravě? Já o tom pochybuji. Každopádně zpravodaj je pro, takže kdo je pro tento převod? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel? Nikdo? Výborně. Takže převod číslo 56 byl také odsouhlasen. Kommen wir nochmal bitte, wir haben noch ein bisschen Zeit, nochmal. Ano, takže máme ještě trošku času a vrátíme se k záplavám v Irsku. Viděla jsem, četla jsem, že by to mělo být projednáváno na plenárním zasedání v listopadu. Budeme tedy o tom hovořit. A teď je třeba si říci, zda máme hlasovat, protože rada nebyla ještě schopná si k tomu vytvořit nějaké stanovisko. Myslím si, že bychom hlasovat měli, tak si vlastně už uděláme svoji práci. Takže navrhuji, abychom hlasovali. Takže budeme hlasovat o zprávě pana Begeho. Je to bod 17, uvolnění prostředků na katastrofy způsobené silnými záplavami v Irsku. Kdo je pro? Děkuji. Někdo proti? Nikdo? Zdržel se někdo? Nikdo. Výborně. Takže jsme to přijali jednomyslně. A opravný rozpočet, který s tím souvisí, o tom bychom měli také hlasovat. Říkal Laslo, měli bychom hlasovat, kdo je tedy pro, jak říkal Laslo. Proti nikdo, zdržel se někdo, nikdo, výborně. Takže tím jsme dokončili naše dnešní dopolední daní, Ne, ještě ne, zdá se. Ach ah, mhm. ich habe jetzt den Auftrag, die Sozial... Ano, já mám ještě za úkol zeptat se socialistické skupiny, pokud jde o převod pro další orgány. Co s tím udělat? Pan Manka tady není, ale je tady Derek. Takže myslím si, že je to vyřízené, ne, Dereku? Čili můžeme si říci, že pokud jde tedy o další orgány, jedná se o 26 bod. Takže právě jsem slyšela, že oba dva převody od parlamentu že o tom budeme diskutovat dnes odpoledne s generálním tajemníkem a potom přijmeme rozhodnutí. Můžeme ovšem se podívat na ostatní rozhodnutí. Dereku, prosím. Děkuji. Jedná se o C10 a C... Jedná se tedy o ten převod, o kterém bychom měli hovořit odpoledne. Und die anderen? A ještě tam bylo něco dalšího. Já si myslím, že s ostatními body není žádný problém. Dann stimmen wir zuerst Court of Justice. Takže potom ještě budeme hlasovat o e, soudním dvoru. Takže pro, proti, nikdo, zdržel se někdo, nikdo. Takže soudní dvor číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo? Potom výbor regionů. To je spíš v podstatě informace než co jiného. Info 2 z roku 2010. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ano, děkuji. Potom výbor regionů Info 3 z roku 2010. 215 tisíc, kdo se eh, hlásí pro, proti, zdržel se, přijato. A teď poslední výbor regionů, info číslo 4. Jde o 380 tisíc. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Výborně, takže to je vyřízeno a myslím, že tím jsme opravdu skončili. Takže jsme ukončili naše jednání až do 15 hodin. V těch 15 hodin se zde znovu sejdeme.